Ja, liebe... Milé kolegyně, milí kolegové, čas běží a pokusit se čekat tak dlouho, až nás bude aspoň půl na půl od dvora a z řad poslanců, to by mohlo trvat, proto zahájím tuto schůzi. Všechny vás zdravím a vítám. Především vítám pana předsedu účetního dvora Klause Heinera Léneho, bývalého kolegu, kterému gratuluji k tomu, že byl zvolen na špici tohoto skvělého grémia. Pane Léne, gratuluji vám. Přejeme si, abychom i nadále dobře spolupracovali. Jsme zvědavi na všechny novinky. Od dvora víme, že jsou tam intence k nějakým reformám. Až v listopadu naštívíme dvůr, těšíme se na debatu. Gratuluji, dobrý den a vítám vás. Srdečně vítám i všechny další členy účetního dvora. Tento důležitý den, kdy se bude představovat výroční zpráva. Vítám paní místopředsedkyni Evropské komise, paní komisařku Georgievu. Vím, že byste si to byla bývala představovala jinak, ale pro nás ta špatná zpráva byla spíš dobrou zprávou, to přiznávám, jsme rádi, že tu zůstáváte a že s námi aktivně budete pracovat pro ještě lepší finanční zprávu. Přejeme vám hodně štěstí Nás máte po boku, až se budete snažit věci zlepšovat. Chtěla bych se omluvit za dnešní den. Já mám v poledne důležitý termín 600 až 800 lidí mám vystoupit na téma Evropské unie v nějaké, na nějak, jakési akci v pivním stanu, nemůžu být na dvou místech naraz, tak se posléze budu muset uh, omluvit, opustit vás. Předsednictví převezme paní Dlabajová. Prosím všechny, aby mi to prominuli. Ještě jednou vás srdečně vítám, zdravím a chci předat slovo panu předsedovi, aby představil tu zprávu. Pane Léne, máte slovo. Děkuji srdečně, paní předsedkyně. Za prvé dovolte, abych poděkoval za gratulaci a milá slova u příležitosti mé volby. Chtěl bych všem členům výboru, paní komisařce, kteří už mi přáli všechno dobré písemně. Chtěl bych jim poděkovat za ta vlídná slova, potěšilo mě to. Opravdu máme velký zájem o to, abychom dobrou spolupráci pokračovali v neomezené míře. Možná bychom došli ještě k jistému zlepšení. Paní místopředsedkyně komise, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, mám velkou čest, že vám v prvním měsíci, kdy jsem předsedou účetního dvora, mohu představit výroční zprávu účetního dvora za rok 2015. Události roku 2015 Evropskou unii otřásly a nyní se nacházíme ve fázi kritické sebereflexe. Všemi námi hýbe otázka, proč tolik občanů se k projektu Evropy otáčí zády. Děkuji za upozornění. Jeden z důvodů podle mého soudu je, že my, evropské instituce, jsme jistým způsobem ztratili důvěru svých občanů. V budoucích měsících a letech bude Evropská unie konfrontována s velkou výzvou získat tuto důvěru zpět. Jsem přesvědčen, že Evropský účetní dvůr v tomto procesu bude hrát důležitou roli. Proto bych v tom, co teď řeknu, se chtěl podívat hlavně do budoucnosti, co je třeba udělat, ale budu se chtít i ohlédnout za tím, co konstatuje naše výroční zpráva za rok 2015. Je jasné, že potřebujeme změny. Ale ať už tyto změny nebo reformy budou vypadat jakkoliv, musí se opírat o stabilní finanční základnu. Nezávisle na tom, zda Evropská unie 28 nebo 27 členských států bude potřeba, aby finanční politika byla nadále velice solidní. Tady podle názoru našeho dvora jsou nejdůležitější čtyři následující prvky. Za prvé, Evropská unie se musí postarat o to, aby měla řádné účetnictví. Jak by nám lidé vůbec mohli důvěřovat, kdyby snad neměli být přesvědčeni o tom, že na jejich peníze dobře dbáme a že vedeme řádně své účetní knihy? Závěrečný účet roku 2015 EU byl sestaven podle mezinárodních zásad účtování a ve všech zásadních bodech reflektuje skutečný stav. Proto můžeme neomezeně vyslovit eh, verdikt o tomto účetnictví. Avšak v tomto i v nadcházejícím roce jsou částky, které mají být vyplaceny a ty jsou velice vysoké. A komise nemá prognózu cash flow pro příštích 7 až 10 let. Na základě takovéto prognózy by bylo možné se, na, re, se připravit na budoucí potřebné platby a budoucí rozpočtové priority. Takováto prognóza by k obnově důvěry velmi mohla přispět. dobý odhod, odhad výplat, který komise provedla, je prvním krokem správným směrem. Za druhé, Evropská unie musí zajistit, aby byly přesně dodržovány finanční předpisy. Peníze přicházející a odcházející z rozpočtu jsou sice přesně knihovány, ale je tady stále ještě příliš mnoho chyb, co se týká využívání prostředků, především v členských státech. Nejvyšší odhadovaná míra chyb, která byla opět zjištěna, je za rok 2015 3,8 to tedy víceméně období odpovídá chybovosti uplynulých let, ale pořád se to pohybuje výrazně nad tím naším dvouprocentním prahem významnosti. Nejvyšší odhadovaná míra chyb, eh, protože tady ta pravděpodobnost je vyšší, by je opět překračováno. Nejvyšší odhadovaná míra chyb se konstatovala opět u výdajů na hospodářskou, sociální a teritoriální soudržnost 5,2 u rubriky konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost 4,4 u administrativních údajů, a to není neobvyklé, je nejnižší míra chybovosti, žádná celá 6 desetiny procenta. Potěšující je, že nápravná opatření, která přijaly úřady členských států a komise, měly pozitivní vliv na odhadovanou míru chybovosti. Jinak by odhadovaná chybovost eh, překročila 4 Navíc komise přišla s vyhodnocením dopadu potenciálních budoucích opravných opatření na rok 2015. Komise sice přišla s určitými kroky, aby hodnotila rizika a zlepšila dopad nápravních opatření, ale i nadále je tady co zlepšovat. Kdyby se podařilo opět získat prostředky a míra chyb by se tak snížila pod ona 2%, tak by to byl velký úspěch. My však nadále věříme, že prevence je lepší než náprava. Pro evropského daňového poplatníka by bylo daleko lepší, kdyby komise a členské státy prostředky vydávaly od začátku dobře a správně, místo toho, aby se následně museli soustředit a vydávat čas a náklady na to, aby napravovali věci po zjištění chyb. Kdyby komise, úřady členských států a nezávislí auditoři byly využili všechny dostupné informace, tak by se bylo bývalo dalo zabránit značné části těch chyb, nebo by bylo je možno je odkrýt dříve, než došlo k příslušným platbám. Naše výsledky také ukazují, že by bylo bývalo možné míru chybavosti snížit, kdyby, bylo kdyby byla lepší regulace výdajů. Že předpisy mají různou míru rizika, to se jasně projevuje na míře chybovosti. Jsou tady velké e, rozdíly mezi úhradami na jedné straně. Tady Evropská unie e, má Eh, dostatečně jasné u těch nárokových výdajů. A pak jsou tady úpravy na druhé straně, kde je ta míra jiná. Tady se platby odvozují od splnění určitých podmínek. Tam je ta míra chybovosti dvakrát tak velká, 5,2%, než u výdajů, kde jsou to nárokové platby. Tam je to 1,9%, tedy pod těmi dvěma procenty. Avšak v případě těchto různých druhů pladeb nesmíme zapomínat na to, že je tady samozřejmě otázka výkonnosti, na kterou vždycky musíme také myslet. A máme tady samozřejmě riziko různé efektivity, které musíme vzít v potaz. Samozřejmě, že lepší struktura výdajů povede k tomu, že bude méně chyb a lidé budou eh, předpisům více důvěřovat. V zásadě platí, že co je jednodušší, tam se méně chybuje. Paní předsedkyně, poslankyně a poslanci, v době, kdy mnozí nemohou prosperitu považovat za naprostou samozřejmost, musí naši občané vědět, že každé euro, která vydáváme jejich jménem, je od samého počátku vydáváno dobře a s maximálním možným účinkem. Také je třeba postarat se o to, aby bylo dostatek prostředků pro dohodnuté politické priority. A je třeba zároveň mít dostatečné rezervy, které umožní zvládnout případné krize. Za stávajících eh, podmínek víme, že obojí je obtížné. Proto můj předchůdce v úřadu hovořil o potřebě takzvaného zcela nového přístupu. Zatím je příliš brzo na to, abychom odhadli, kdy a zda něco takového bude možné. Ale přeskum v polobčase ukázal, eh, že už máme přehled o výdajových plánech. Tady je zahrnuta celá řada legislativních návrhů, jak zlepšit rozpočtovou flexibilitu a jak zjednodušit předpisy. Účetní dvůr k těmto návrhům v nejbližší době předloží své stanovisko. Vítáme, že Evropská komise opět vyzvala, abychom se více soustředili na výsledky. Avšak stále potřebujeme dosáhnout optimalizaci vynaložení prostředků a to mě vede k třetímu prvku solidní finanční politiky. Naše Občané popravdu očekávají, že Evropská unie bude optimálně využívat prostředky. Musí mít pocit, že EU jim poskytuje přidanou hodnotu. Byly ale u projektu EU v roce 2015 prostředky opravdu vynakládány optimálně? Byly cíle realistické od samého počátku? Byly s tím spojené náklady přiměřené? Eh, ve srovnání s jasnou referenční hodnotou? Byl program nebo projekt dražší nebo levnější, než by byl býval byl, kdyby byl realizován na jiné správní úrovni? Těžko na to odpovědět, dokud nemáme jednotné výkaznictví. Letos se tedy zaměříme na výzvy, s nimiž se komise potýká při vykazování výsledků dosažených v rámci programu Horizont 2020. Pokud jde o Horizont 2020, jsme konstatovali, že přestože ve srovnání se sedmým rámcovým programem došlo k určitým změnám, komise má ale nadále jenom omezené prostředky sledovat výkony tohoto programu a vydávat o tom zprávy. Je třeba vyjasnit propojení deseti nových priorit komise se strategickým rámcem Evropa 2020 a s programem Horizont 2020. Tyto nejasnosti může mít vliv, negativní vliv i na další činnosti EU to je obecný problém, že konkrétní opatření se musí rozčlenit podle jednotlivé podle strategie a ne vždycky to stoprocentně ladí. Vzdor pokroku, k němuž došlo u komise při měření výkonnosti, jsou i tady nadále jisté nedostatky. I generální ředitelství komise musí lépe stanovovat cíle v oblasti řízení. Jak už bylo řečeno, uh, Vítáme výzvu komise k jednoduššímu a integrovanějšímu vykazování a podávání zpráv o plnění a řízení rozpočtu EU. K tomu doporučujeme již několik let další věci. Také zdůrazňujeme, že je, že je těžké posuzovat optimální využití Jestliže by byly všechny prostředky vydány řádně a v souladu s pravidly zaúčtovány, tak tak to v tuto chvíli v podstatě končí, ale přitom by to tak končit nemělo. Je nutné, abychom měli skutečné stimuly k optimálnímu využití prostředků. Nejde o to, abychom jenom dosahovali výdajových cílů a přitom neporušovali pravidla. ani tehdy, když jsou všechny prostředky řádně zaúčtovány a všechna pravidla dodržena, tak to zdaleka ještě neznamená, že projekty financované EU představují optimální využití těchto prostředků. Pokud si lidé nemohou být jisti tím, zda systém funguje k jejich prospěchu, tak od nich nemůžeme očekávat, že v tento systém budou mít důvěru musí vidět konkrétní výsledky a musí vědět, jakými prostředky těch cílů bylo dosaženo. Tento vztah hodnota získaná vynaložením prostředků musí být daleko jasnější. Vážená paní předsedkyně, poslankyně a poslanci, důvěra vyžaduje transparentnost jako čtvrtý prvek solidní finanční politiky. Komise je povinná parlament a veřejnost informovat o těchto správných zkušenostech a vykazované údaje musí být řádně kontrolovány a nezávisle prověřovány, auditovány. Avšak rostoucí využívání finančních mechanismů, které nejsou financovány přímo z rozpočtu, EU a podléhají kontrole účetního dvora jenom částečně nebo vůbec ne, to představuje vyšší riziko, jak z hlediska odpovědnosti, tak i z hlediska koordinace politika aktivit EU. Naše audity poskytují nejen nezávislé ujištění, ale je to také možnost, jak vyslovit doporučení ke zlepšení finanční správy Evropské unie. Naše doporučení komise ve velké míře přijímá a také je realizuje. Avšak rozsah eh, formálních opatření, které činí jednotlivé členské státy, se od sebe velice liší, i když členské státy eh, naše doporučení znají v dostatečném rozsahu. Proto na úrovni členských států vidíme jenom omezené změny v příslušných politikách i v praxi. Vážená paní předsedkyně, paní poslankyně a poslanci, finanční zpráva EU se musí nadále zlepšovat. Evropská unie musí provést správné reformy a musí je provést brzy. Doba, kdy bude třeba se rozhodnout, se rychle blíží a předložíme své připomínky a návrhy k návrhům komise a těšíme se, že na ně budeme společně diskutovat. Pokud máme vytvořit takový finanční systém Evropské unie, kterému budou občané důvěřovat, musí spolu všechny instituce Evropské unie spolupracovat. My jako účetní dvůr k tomu přispějeme ze všech sil. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci také poděkovat všem auditorům za jejich práci na této výroční zprávě za rok 2015. Bylo by to pro vás pěkné zasedání, protože dnes zde budou všichni místo předsedové hovořit. Já předám slovo brzy panu Vogenovi, takže eh, zde uvidíte všechny naše místo předsedy a na tom je také vidět, kolik významu přikládáme tomuto našemu zasedání. Jsme tu všichni eh, přítomni. Jedná se tu o výkonnost výdajů, eh, hodnotu, kterou získáme za ty prostředky. To všechno pro nás velice drahé. Předám slovo paní Georgievě a chci také poděkovat za to, že je tak aktivní ve follow-upu za, eh, týkající se absolutoria za předešlý rok a také za to, že jste zohlednila vše, co bylo vyřčeno ze strany účetního dvora. Děkuji vám mnohokrát. Paní předsedající, Toto je skutečně vítaný eh, vývoj. Tož, eh, jak vidíme, že eh, jak předsedky, tak místo předsedové výboru mají tak hluboký zájem a tolik se věnují těmto tématům. My velice závažně bereme tato témata, protože je to příležitost, jak se poučit z práce účetního dvora a jak se poučit z naší dosavadní práce také. Ehm, chci ujistit pana Leného, že my usilujeme o to, abychom zvítězili v té bitvě o eh, důvěru občanů a proto chceme seriózně zaintegrovat eh, vaše poznámky také nejen do práce komise, ale také do práce s členskými státy. Jedná se o eh, velice vítaný příspěvek ze strany pana Leného tedy a já bych chtěla veřejně zdůraznit, že ze strany komise bychom rádi pokračovali pokračovali v tom, co již doposud bylo velice um, plodnou spoluprací pod vedením pana Kaldejry a také jsme přesvědčeni, že to bude i za vašeho vedení, pane Lene. Co se týče té zprávy účetního dvora, eh, tak jsme se zavázali spolupracovat na tomto procesu a kromě jiného tedy chceme hodnotit a doporučení začlenit i do práce komise. Začnu tedy vyjádřením vděku za to, že jsme po deváté dostali prohlášení o zdraví našich financí, našeho účetnictví a jsme, um, jsme odhodláni nadále pokračovat v této práci, tak abychom dosáhli těchto výsledků i nadále. Uh, Ráda bych eh, během několika vteřin poděkovala zaměstnancům komise, kteří o tento výsledek, abychom měli prohlášení o zdraví našich financí, dosáhli. Nyní, co se týče míry chybovosti. Jak už uvedl eh, pan Lene, eh, na rok 2015 jsme měli 3,8 míru chybovosti. To je poprvé Eh, za dlouhou dobu, kdy se nám podařilo ehm, dostat se po 4% míry chybovosti a ukazuje to eh, pokračování v tom trendu snižování míry chybovosti. My to nepovažujeme za něco, co jen tak zadarmo přišlo, protože víme, eh, že je na tom nadále ehm, usilovně pracovat. Nicméně je to pozitivní výsledek a jako takový bychom je měli přivítat. Odkud tedy pochází toto snižový míry chybovosti? Je to jednak zlepšením dvou velkých oblastí, to je e, politika soudržnosti a čistých zdrojů země, zemědělství. A já chci poděkovat účetnímu dvoru za e, velice důležité připomínky. Um, Mm, tam, kde se jedná o přechodu od národového režimu k narokovému režimu, protože tam vidíme, že tento trend je jasně potvrzen, to snižování míry chybovosti. Proč je ten trend tak významný? Protože nám ukazuje, jakým směrem máme postupovat dál. A také chci zdůraznit, že e, my budeme velice usilovat o to, abychom v tomto trendu nadále pokračovali. Viděli jsme, že v administrativě míra chybovosti je stále ještě v té mm, pozitivní eh, mm, oblasti 0,6%, to ukazuje dobrou disciplínu a já se zavazuji, že budeme dodržovat nadále takovou tu dobrou disciplínu. A co je důležité, to je také uvědomit si doporučení o tom, kde se můžeme dále zlepšovat, protože to je důležité pro morálku jak zaměstnanců, tak členských států, abychom si tedy uvědomili, že práce přináší pozitivní výsledky. Nicméně ještě důležitější je zaměřit se na ta místa, na ty aspekty, kde můžeme vykonat něco lépe. A v této souvislosti bych ráda vyšla z vašich eh, významných slov, pane Lene. Prevence je lepší než eh, léčba. A proto budeme na tom pracovat s členskými státy, budeme se snažit identifikovat raná rizika chybovosti, abychom eh, tato rizika snižovali a abychom předcházeli vůbec tomu, aby chyba vznikla. Účetní dvůr má pravdu, když uvádí, že to je stále prostor ke zlepšování v této oblasti aby tedy vůbec nedocházelo ke vzniku chyb. Jak toho můžeme dosáhnout? Za prvé, budeme pokračovat prací na, spolu, na, na nástrojích, které snižují chybovost. To je kontrolování managementu, správné užívání prostředků, kontrolování těch systémů, které eh, na místě eh, jsou vytvořeny a také eh, určitá korektivní opatření, eh, podobně jak jsme to činili v minulosti, protože ta nápravná, ta opravná opatření eh, u nich nejde jen o to, aby se peníze vrátily zpátky do rukou daňových poplatníků. Finanční opravy jsou důležitým faktorem, které pomáhají, aby se k chybám vůbec nedošlo. Příjemcům je jasné, že při takovýchto opravdých opatřeních, eh, pokud na ně přijdou, tak mm, že budou muset řešit, že lepší, aby chybám vůbec nedošlo. Jednalo se 3,9 eh, miliard eur, což je 2,7 plateb, které byly provedeny eh, v tomto roce, což je významný objem. 20. října budeme předkládat sdělení o ochraně evropského rozpočtu a při této příležitosti se budeme moci hlouběji zabývat právě e, touto diskuzí. A nyní bych ráda přišla k dalšímu faktoru, který je také důležitý k tomu, abychom si získávali důvěru našich občanů. A to je e, soustředění na výkonnost. Už loni účetní dvůr zdůraznil, že je kriticky důležité, aby byla plněna pravidla a přitom, eh, abychom měli pohled upřený na výsledky. Ano, my s tímto postojem souhlasíme, to je pro nás také velice důležitý cíl na komisi. A tímto tématem se chceme zabývat více, budeme analyzovat dále zprávu účetní dvora a jenom bych tomu dala přinést dvě poznámky. V rámci Horizontu 2020 chceme prohloubit analýzu e, výkonnosti a já bych chtěla e, poděkovat komisi a zaměstnancům komise, že si toto skutečně vzali k srdci a učinili v tom pokrok. A za druhé, že Výkonnost je pro nás důležitá i v soudržnosti, eh, kde je alokace prostředků eh, eh, odvislá také od jednotlivých výsledků, které, které můžeme očekávat. Chci poděkovat všem, kdo se aktivně zúčastnili konference o rozpočtu a um, určitě ti z vás, kdo tam byli, um, si byli vědomi toho, jak moc se zaměřujeme na uh, to, aby uh, rozpočtování uh, bylo řízeno podle uh, výsledků. A uh, nyní moje poslední poznámka, ta se týká transparentnosti a zodpovědnosti. Opět, Ráda bych ocitovala to, co uvedl pan Lene. Jednoduchá pravidla znamenají méně chyb. Pokud chceme posílit transparentnost a zodpovědnost, první krok, který musíme učinit, je zjednodušovat. Předkládáme proto návrh na revizi finančního nařízení, a to s plným přesvědčením, že tentokrát si nemůžeme dovolit opomenout tuto příležitost ke zjednodušení eh, pravidel. A já doufám, že parlament, rada i komise učiní společně správnou věc, tak aby účetní dvůr konečně mohl vidět, že máme jednodušší pravidla a že to znamená také méně chyb. Jak zdůraznil pan eh, Lene, toto je Velká část eh, naší práce v souvislosti s eh, středně dobou revizí rozpočtu a my v této souvislosti budeme mít lepší příležitost eh, zaměřit se na to, co jste také říkal. Poskytnout našim občanům jasnější představu o tom, co jejich oběť přináší, jaké jejich peníze tedy přinášejí kýžený výsledek. Jsem eh, si jistá, chci vás ujistit, že vaše doporučení eh, se eh, setkají s příznivou půdou u nás na komisi a také v členských státech. Děkuji vám mnohokrát. Paní komisařko, jsem přesvědčena, mm, že toto je velice důležité a doufám, že následně to přinese k těmto kýžným výsledkům. Další kolegové, kteří budou hovořit, bude pan Vogen, který bude nadále předsedat a já zde budu přítomna ještě chvíli jako stínová zpravodajka k, výčet, k, um, k výroční zprávě účetního dvora a následně předám slovo panu Zelerovi, který je zpravodaj k absolutoriu za eh, tento rok. Děkuji vám všem za vaši spolupráci a nyní přejdu ke své další funkci, což je stínové zpravodajka. Ano, děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. A i ode mne, milý pane Léne, srdečně blahopřeji eh, k zvolení předsedou účetního dvora. My jsme dobře spolupracovali již jako kolegové a mohu konstatovat, že i v této funkci bude tato dobrá spolupráce pokračovat, tak jako se všemi ostatními členy účetního dvora, eh, zejména s kolegou Lazarom. Eh, za to srdečné díky. Paní místo předsedkyně, kolegyně, kolegyně, kolegové. Udělit absolutorium za rozpočet nebo i neudělit je vždy dlouhým finále eh, dlouhého procesu, eh, jemuž musí předcházet přeskoumávání provádění rozpočtu. Ale mohu eh, říci, že náš výbor se i v loni spolehl na know-how a pečlivost Evropského účetního dvora. A ehm, proto máme ze strany účetního dvora před sebou skutečně opulentní dílo, které je podkladem udělení absolutoria. E, v tomto e, e, roce nemůžeme rozhodovat pouze o podkladech, které máme, ale samozřejmě pozitivní trend v míře chybovosti jsme si všimli, vítáme to a vítáme také, že komise ve své řídící zprávě eh, zmiňuje eh, také novou analýzu výkonnosti. Nicméně absolutorium z roku 2015 poukazuje i na jiná eh, těžiska, například na obtížný, obtížné situace, které byly již tehdy Eh, předvydatelné a ty hrají velkou eh, roli. Jednak je zde obrovský problém eh, platebních převisů v souvislosti s prodlevou startu nových, nového programovacího období jednak nám působí problémy strnulý a často nepružný finanční rámec Evropské unie, protože vzhledem k rychle se měnícím novým výzvám je nutno nebo by mělo být zapotřebí rychle reagovat i po rozpočtové stránce. A tady, myslím, ještě je co dohánět, pokud jde o spružnění rozpočtu, tak abychom byli schopni rychleji reagovat na aktuální výzvy. Již v uplynulém eh, absolutoriu rozpočtu jsme zdůraznili, že chybějící eh, prolínání rozpočtového plánování finančního, výsledného finančního rámce a politických eh, priorit, jako například strategie EU 2020, může být jedním z důvodů slabin. Proto nás může mást, když finanční, víceletý finanční rámec a dlouhodobé finanční strategické plánování jsou schváleny a dohodnuty před jmenováním nové komise a zvolením nového parlamentu. A tak eh, prezident, eh, předseda komise Juncker zdědil sedmiletý finanční rámec a desetiletý eh, mm, strategický rozpočtový plán od svého předchůdce a tudíž musel Eh, zvlášť eh, reagovat, aby připravil další plán. To samozřejmě nezjednodušilo eh, dozor nad programy a projekty naopak. K výzvám dvou politických programů se pak přidružily ještě různé krize, na které jsme museli reagovat. Počínaje uprchlickou a migrační krizi přes ohrožení terorismem, otázkou finanční stability, v řadě členských zemí, zejména v Řecku, až po ohrožení Evropy terorismem a výzvy na evropských hranicích či eh, dopady ruských sankcí. Vzhledem k tomu, že v sedmiletý finanční rámec nenavazuje ani na desetiletý finanční plán, ani na eh, Junkrovy priority. A musíme nyní čelit eh, božlivým eh, dobám. Více než tři čtvrtiny operativních výdajů bylo vynaloženo na operativní akce, které eh, vycházejí eh, právě z tohoto eh, víceletého finančního plánu. Stále projekty politiky soudržnosti, projekty výzkumu ze sedmého rámcového programu a další, byť jsme již v druhém roce nového programovacího období ty již zmíněné platební převisy v rámci, zejména v rámci strukturálních fondů, Eh, jsou obrovské. 10 eh, z 446 miliard byly koncem eh, roku 2015 stále ještě aktuální. A k tomu se druží skutečnost, že koncem roku 2015 ani 20 strukturálních fondů, neboli tedy využití eh, strukturálních fondů bylo známo. A to by mohlo vést k tomu, že prodleva eh, v období 2014 eh, až 2020 bude ještě větší, než jsme Eh, toho byli svědky v uplynulém eh, finančním období. Tyto okolnosti mají i přímé dopady na značně nízkou platební eh, úroveň v oblasti soudržnosti, dlouho, proces provádění a také eh, nutnost mobilizovat finanční prostředky na řešení eh, uprchlické krize určitě přimějí některé členské státy uvažovat o dopadech politiky soudržnosti a tomu se také musíme postavit čelem. Vzhledem ke skutečnosti, že udělení absolutoria 2015 se vztahuje zejména na staré programy, tak zásadně pozitivní vývoj u chybovosti je eh, poněkud zastíněn. Jestliže chybovost u plateb v prvním pilíři pilíři zemědělství je velmi nízká, eh, ale již v příštím roce počítáme s novými výzvami eh, v důsledku greeningu a dalších eh, opatření v rámci nové zemědělské politiky. A příjemci pladeb tím budou konfrontováni. Nicméně chybovost v rámci druhého pilíře zůstává nadále velmi vysoká a Tady samozřejmě jsme odkázáni na spolupráci a podporu eh, členských zemí a musíme nadále eh, věnovat pozornost tomu, aby prevence chyb byla na prvním místě. Musíme intenzivně s členskými státy a příjemci plateb spolupracovat, abychom prostředky, které jsou k dispozici, využívali cíleně, ale také v souladu s pravidly. Náš rozpočet není pouze silně vytížen, ale je čím dál více eh, roztříštěn. Eh, víme, že nejvýznamnějším projektem komise Junkra je Eh, eh, růst a eh, zaměstnanost a to zajišťuje, zajišťuje Evropský fond k zajištění investic. Ten nepodléhá nám, pouze jedna jeho část a sice takzvaná záruční část. Zatím jsme nezažili žádný případ, kdyby tato záruka byla využita. Eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu již eh, požadoval od EFSI eh, pro posouzení výkonnosti a FSI umožňuje údajně 100 milionů na investicích a tím má přispět ke zvýšení zaměstnanosti a i vedl ke zvýšení zaměstnanosti a k růstu. To je potěšitelné, nicméně hodnocení stále ještě provedeno nebylo, tím spíše, že pokračování EFSI je nejenom eh, požadováno, ale i žádoucí. Domnívám se, že účetní dvůr takzvanou evaluaci EFSI eh, by měl prověřit a chtěl bych také účetnímu dvoru poděkovat za jeho závěry k finančním nástrojům nebo o finančních nástrojích. Děkuji vám, pane Zelere. A nyní bych navrhoval, aby pan Léne zareagoval na váš příspěvek a pak vyzvu eh, poslance, aby se vyjádřili možná v blocích po třech nebo pěti. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane kolego Selere, za eh, vaše připomínky. Takže skutečně mohu eh, potvrdit, že nyní máme 3,8%, tedy pod 4%, což je s pohledem na odhadovanou chybovost pozitivním trendem, ale současně musíme musím poukázat na to, že vzhledem ke způsobu, jak je tato chybovost vypočítávána, existují značné matematické tolerance. Když je zohledníme, jsou e, v řádu plus minus 1 e, až 2 procenta, pak se pohybujeme asi kolem 4,5-3,8. Takže nemohu konstatovat, že skutečně došlo ke zlepšení faktickému, ale ten trend za uplynulá léta skutečně existuje tak, jak, bylo, jak byl popsán. Tolik pouze pro doplnění. Ještě k poznámkám pana Zelera. Eh, doplnil bych toto. Eh, I my eh, vnímáme skepticky, že existuje tady ehm, šířící se tendence uplatňovat programy po eh, dlouho, eh, po, po delší období, což eh, vede i ke, k prodlevě realizace programu. A to samozřejmě vytváří problémy v oblasti flow, přispívá to k nepřehlednosti, ale samozřejmě chápu i ty politické tlaky, které jsou zatím a které jsou vlastně příčinou tohoto vývoje. Totež platí pro nové finanční nástroje, jsou zde paralelní struktury, paralelní rozpočty, smíšené struktury. To vše bylo zmíněno a to je vlastně i podstata EFSI. I tady chápu ty politické nutnosti, z nichž toto vyplývá, ale na druhé straně musíme, respektive nesmíme ztrácet cíl z očí a všechny tyto věci by nakonec měly být nějak sladěné. Já jsem ehm, viděl, že, že v rozpočtovém výboru eh, ze strany rozpočtu byl mm, eh, jednou vypracován dokument, eh, kde byly zobrazeny nejrůznější fondy a systémy, které již existují na financování financování evropských projektů a bylo to nadepsáno galaxie rozpočtu, což není tak e, zcela mimo mísu. E, nesmíme tedy ztrácet ze zřetele, že musíme mít jeden konečný cíl. To určitě nejde ze dne na den. Je to e, komplikovaná skutková podstata, kterou musíme řešit, ale je nutno, abychom to vše zase nějak svázali do jednoho e, souladného balíčku. E, finanční nařízení možná už může být určitým krokem tímto směrem, abychom e, vlastně ty věci dostali pod kontrolou. Pokud jde o FC, tak bych eh, eh, požádal kolegy, eh, kolega Rosiho, aby se k tomu vyjádřil. On není pouze hlavním zpravodajem u nás na účetním dvoru, ale je také členem páté komory, která představuje, připravuje v této chvíli stanovisko k FC. Takže nyní dávám slovo pana, panu kolegovi Lazarovi. Thank you. Děkuji. Naše komora, tedy pátá komora, která se zaměřuje na zprávu Evropské unie, ať už je to EFSI nebo jiné komponenty, tak ehm, my eh, plánujeme vytvoření tří produktů v následujících týdnech, je chceme představit, a, nebo tedy v následujících, eh, následujícím roce. Na konci října eh, Účetní dvůr přinese stanovisko ohledně navržení eh, nařízení ohledně rozšíření EFSI, tak abychom přispěli eh, a usnadnili tu diskuzi ohledně přijetí tohoto nařízení. A také vydáme stanovisko ohledně hodnocení komise a to na základě stávajícího nařízení. To bude na začátku ledna a také plánujeme, že předneseme zvláštní zprávu o EFSI s ohledem na výkonnost. Děkuji. Okay, thank you for those, uh... Děkuji vám za tyto příspěvky. Jak jsem řekl, eh, budeme mít eh, tři eh, řečníky Paní Dlabajová promluví jako první, protože bude muset záhy odejít. A pak další dva kolegové, prosím. Thank you very much. Thanks, děkuji mnohokrát, eh, děkuji kolegové. Děkuji mnohokrát účetnímu dvoru za odvedenou práci ohledně výroční zprávy 2012. Myslím, že pro mě to bylo velice zajímavé. Úžasné přečíst si eh, tuto zprávu s eh, ohledem na to, že jsem zpravodajka za minulý rok a takže jsem viděla toto jinýma Eh, očima. Účetní dvůr eh, převedl pilotní test, aby našel vztahy mezi strategií 2020 a e, podporu evropského rozpočtu. Implicitně bylo toto také míněno tak, že tyto testy budou dále pokračovat. Takže v jakých oblastech jste toto testovali, jaké máte výsledky ohledně výkonnosti na rok 2000, za rok 2015 a jaké výsledky a jaké poznámky máte, jaké máte doporučení. Máte mm, návrhy nějakých konkrétních politik v této oblasti? A já e, e, Mám také otázku na paní místopředsedkyni komise Georgievu. Už jsme slyšeli o vašich eh, činnostech v rámci jednoho eh, roku. Už jste výrazně rozvila koncepci eh, zaměření rozpočtu na výsledky. Jaká jsou vaše očekávání pro následující absolutoria na další období? na základě také toho, co nám říká výroční zpráva účetního dvora. Myslíte si, že ty dobré eh, výsledky souvisí také s tím eh, mm, orientováním se na výkonnost, nebo potřebujeme něco dalšího? Eh, a poslední otázka. Co komise bude dělat pro to, aby se snižovala ještě více chybovost ze strany komise a různými prostředníky. Je tedy zjednodušení tím správným způsobem, jak snižovat chybovost? Děkuji, pan eh, Savaba. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedo, nejdříve ze všeho vám chci poblahopřát eh, k vašemu jmenování. A jsem velice rád, že tu eh, s námi teď zase jste. Mm, pro nás je to velice důležitá chvíle a já vám chci poděkovat eh, zejména za to, jak jasně jste přednesl svou prezentaci. Eh, bylo to opravdu osvěžující a doufám, že to není jen moje zbožné přání. Myslím si, ehm, cítím, připadá mi, že eh, přichází takový závan otevřenosti z, z vaší strany, zejména když jste hovořil o chybách a e, způsob, jaké jsou vyhledávány a jak je, se mají řešit v členských státech. Já jsem se vždy mimořádně zaměřoval a budu se zaměřovat na dvě věci. A to je hodnota, kterou získáme za e, za e, prostředky a také geografické doporučení, anebo ty doporučení jednotlivým státům. Chtěl bych se vás zeptat na jednu eh, specifickou věc. Vy jste uváděl, že potřebujeme skutečné incentivy, skutečné pobídky, abychom dosáhli výkonnosti výdajů. A eh, mohl eh, byste nám o tom říci něco více, možná detailněji? Mohl byste uvést nějaký mm, příklad, co máte na mysli? A také bych chtěl eh, poznamenat, eh, že s vámi naprosto souhlasím, když hovoříte o tom, že je naléhavé učinit změnu, protože už nám opravdu tikají hodiny. Děkuji vám. Děkuji pan Prinsky jako další. Děkuji vám, pane předsedající. Pane předsedo Lene, dovolte mi, abych se připojil k těm, kteří vám blahopřáli k vašemu úspěchu eh, a vašemu novému mm, povolání a eh, chceme společně eh, s vámi na tomto spolupracovat. Jak jste říkal, jde tu o důvěru občanů a oni též chceme spolu s vámi usilovat. Slyšeli jsme, že mm, vám leží na srdci důvěra občanů. A já bych chtěl se zmínit o třech aspektech. Za prvé je to e, právě zaměřit se na chybovost. Myslíte si, že občané pochopí nebo pochopili, co to je míra chybovosti? Zde na výboru e, se zabýváme tím už dlouhou dobu a já jsem vždy byl toho názoru, že toto eh, výhradné zaměření se na eh, míru chybovosti a na eh, podvody a na zdůrazňování různých obav může podle mne souviset právě s tou ztrátou důvěry, protože se ztrácí ten celkový obrázek. Ano, máme chybovost po 4%, eh, ale to znamená velké množství eh, eh, peněz. Já si myslím, že bychom měli mít zodpovědný, vyvážený obrázek pro občany, který bude poukazovat na všechny aspekty. A tak bych se chtěla zeptat, zda by ta, ta vaše třetí položka, neboli eh, eh, výkonnost výdajů, neměla být posunuta víc dopředu. Jaká je přidaná hodnota totiž? Jaká je přidaná hodnota těchto eh, vynaložených prostředků? Vy jste o tom také hovořil. První problém spočívá tom, že potřebujeme mít správný eh, systém výkaznictví. My se můžeme zaměřovat na přístup podle jednotlivých členských států, jenže když každý stát bude mít jiný druh výkaznictví, eh, tak z toho eh, můžeme mít různé výsledky, protože například nové členské státy reportují ehm, mnohem eh, více různých eh, událostí či detailů, protože mají obavy, eh, zda skutečně vynakládají ty peníze správně. A pak je to otázka mm, té možné prognózy celostnějšího pohledu na e, rozpočet, protože, jak jste říkal, je to celá galaxie rozpočtu. E, možná se tam objeví nějaké nové hvězdy, nebo byste tam mohli objevit nějaké svěřenecké fondy nebo něco dalšího. Takže e, může se stát, že zjistíme, že v, našem, v naší galaxii jsou i černé díry. Je to tedy obrovská výzva, jak se podívat celostně na to, jak je výkonný náš rozpočet, a následně potřebujeme velice analytický výklad hodnocení toho, jak jsou využívány jednotlivé finanční nástroje. E, pan Zeller hovořil také o EFSI. Ano, máme tu střednědobý přeskum. A e, u některých programů e, jsme dosáhli většího pokroku. A v závěru jde o to, abychom se podívali, jakým způsobem můžeme plnit to, co od nás žádají smlouvy. To jsou tedy ty čtyři svobody, mm, sociální tržní ekonomika, eh, v jejím rámci také soudržnost, takže eh, určitě eh, se k tomuto tématu a k vaší prezentaci vztahuje více otázek. Děkuji mnohokrát. Může teď pan Lene odpovědět? Děkuji. Já si myslím, že na mm, jednu otázku odpoví hned pan Lazaro, hlavně co se týká Horizontu 2020 a testování. Já bych se věnoval těm dalším dvěma příspěvkům. Otázka geografického přístupu a pobídek, které mají být poskytnuty ona idea value for money, hodnota za prostředky, tak, abychom ji mohli prosadit. V posledních dvou letech jsme s tím už eh, začali. Ostatně tak si to přál i parlament eh, v té zprávě Ayala Zender v roce 2014. Víc informací specificky pro různé geografické oblasti které mají dodávat členské státy. Co jsme nemohli udělat, a to bych chtěl jasně říct, nejsme s to dodat informace o míře chybovosti podle členských států, protože metodika to neumožňuje a protože rozsah namátkových kontrol, která, které děláme, k tomu nepostačuje, abychom mohli říct něco zásadního, ale samozřejmě informace, které máme, můžeme zveřejňovat. Možná, že to není matematicky ani statisticky jisté, ale jistý indikativní charakter to má. Uh, a jsou to informace, které je možné použít i pro jiné účely. To od roku 2014 ostatně již činíme. Pak je tady ještě otázka propojení toho, co řekl pan Rinsky, tedy budoucnost míry chybovosti. K tomu taková poznámka úvodem. Když se podíváme zpětně na to, čeho jsme dosáhli za posledních 20 let pomocí té metodiky, kterou používáme, tak si myslím, že to je ohromný úspěch. Měli jsme doby v 90. letech, kdy skutečně nebyly nějaké vnitřní fungující mechanismy v komisi, mechanismy kontroly. Tenkrát se nezveřejňovala čísla o chybovosti, ale tenkrát jsme měli řádově dvouciferné tyto míry chybovosti. To se mezi tím výrazně a trvale zlepšuje. Jsme v daleko lepší situaci. Komise má víceméně dobře fungující interní systémy. E, nejsme pořád ještě tam, co bychom chtěli, ale zaznamenáváme, že ve středně a dlouhodobé perspektivě zaznamenáváme jednoznačně pokrok protože teď v uplynulých letech vidíme, že se ty věci zásadně už přestávají měnit a protože míra měření co do své přesnosti a jemnosti se dostává už na hranici, tak interně vedeme diskusy o tom, jak tuto výroční zprávu modernizovat a přizpůsobit požadavkům doby. To začalo na interním klauzurním zasedání účetního dvora před více než týdnem ale je to v podstatě začátek brainstormingu. Přišli jsme, přicházeli jsme s různými myšlenkami, to budeme teď dávat dohromady do strategického dokumentu a pak o tom budeme interně diskutovat a poté o tom budeme diskutovat se všemi dalšími účastníky. To je náš časový plán, to vám teď mohu už říct. A pak eh, přijde nějaký výsledek, až tohle uděláme, uvidíme, jaké reformy jsou možné a jaké možné nejsou a co je možno s souhlasem účastníků realizovat. Problémy, které vy jste zmínili, my u účetního dvora vidíme úplně stejně. Je nám jasné, že musíme rozpracovávat dál to instrumentárium, o tom není sporu. V příštích letech budou změny, to ano, ale jak přesně budou vypadat, to je teď příliš brzo, abych o tom mohl něco říct. Opakovaně tady byla zmíněna i otázka transparentnosti, ty různé paralelní rozpočtové struktury, problémy cashflow. Zopakoval bych to, na to jsme upozornili, ale vyřešit to nemůžeme. Víme, že je to těžko politicky řešitelné, protože struktury v rozpočtu v rámci víceletého finančního rámce jsou na těch sedm let přesně dány a když přijdou nové výzvy, bude se to měnit a pokud se objeví něco, co tím stávajícím instrumentáriem není možné řešit, tak se prostě vymyslí nové. Tak to je, ale nesmíme ztratit ze zřetele ten cíl. Nesmíme přehlížet problém, že to vede k nepřehlednosti. Ta nepřehlednost zahrnuje rizika, o tom není sporu rizika pro transparentnost a další rizika a je třeba eh, myslet na to, abychom nestratili ze zřetele ten cíl, aby to všechno bylo pod jednou přehlednou, pochopitelnou, srozumitelnou střechou, aby se nestratila kontrola nad tím vším. Otázka jak posílit value edit, ono přidanou hodnotu? Myslím, že jednoduše. A tady účetní dvůr už začal a budeme to nadále posilovat. Nesmíme se nikdy soustředit jenom jednostranně na stranu compliance. Musíme myslet i na performance, tedy jde o to, zda na konci vyleze z toho to, co jsme chtěli. Zda je to úspěšné ve smyslu realizace toho, jaký byl záměr, úmysl. A když bychom se na to soustředili víc než do posud, když o tom budeme hovořit víc než do posud a vyvineme proto nějaká, eh, nějaké měřící a komparativní postupy, tak si myslím, že by to mohl být prostředek, jak tu přidanou hodnotu měřit. A pak si řekneme, aha, tady výkon performance nestačí, musíme tady být trochu lepší a nebude to jednostranný pohled. Jde tedy o dodržování pravidel. Účetní dvůr s tím už začal, ale jsou oblasti třeba i ve výroční zprávě, kde to bez pochyby můžeme posílit. I to bude přehled našich interních úvah ale samozřejmě to je adresováno i institucím, legislativcům a přirozeně i komisi, která nakonec má odpovědnost za zprávu rozpočtu, aby ve svých interních eh, procedurách kontrolní mechanismy postavila do popředí všeho. A tím bychom tu přidanou hodnotu edit value skutečně měli mít. A teď popřesím kolega eh, Lazara, aby se věnoval odpovědi na otázku paní kolegyně. Děkuji. Děkuji. My se výkonnosti věnujeme prostřednictvím zvláštních zpráv. Za posledních několik let jsme se už zaměřovali na výkonnost ve výročních zprávách. V kapitole 3, tam, kde máme výsledky z evropského rozpočtu, se zabýváme důležitými nebo širšími aktivitami EU, například Evropa 2020 nebo Horizon 2020 tentokrát. A v této souvislosti právě jsme zjistili, že komise omezuje své možnosti reportovat a monitorovat pokrok Horizontu 2020. Proč se tak děje? Protože není dostatečně jasné mezi těmi deseti prioritami eh, komise Horizontem 2000 a eh, dalšími eh, prvky. Proto v tomto pilotním textu se zabýváme tedy výkonností ohledně projektů, které auditujeme a testujeme transakce na míru chybovosti v části dvě kapitoly o soudržnosti a zemědělství e, toto lze najít. Naše zaměření na výkonnost se bude dále zlepšovat. A v této souvislosti bych také rád se ještě zmínil o věci, o které hovořil pan Perinsky, neboli o geografickém zaměření. Eh, že například některé členské státy by byly v nevýhodné pozici. Podle nás by se tak nestalo, protože geografický pohled by eh, nestahoval eh, k, k, ke kontrole chybovosti. My bychom tento pohled umožňovali jako jednu z možností. V tuto chvíli ovšem nic není ještě definitivní. Ale Jakmile zhodnotíme možnosti, které máme, prodiskutujeme je s vámi a na to jsme připraveni. A to znamená, že ta výkonnost by také byla eh, hodnocena s ohledem na eh, geografické eh, zaměření. Ve zprávě o výkonnost, výroční zprávě o výkonnosti jsme to eh, nezhodnotili, protože jsme k tomu neměli údaje předtím, jsme vypracovali naši výroční zprávu. Ale co se týče eh, postupu pro udělení absolutoria, tak komise uvádí pokrok o výzkumu a rozvoji, Ehm, v tom smyslu, že e, tento pokrok, pokrok byl neuspokojivý. A komise ještě tedy nezhodnotila sedmý rámcový program. Na závěr bych ještě dodal, že se na tyto věci soustředíme a ohledně výkonnosti se dozvíte více v následujících letech. Ještě než odejde paní eh, Dlabajová, možná ještě paní Georgieva by mohla odpovědět na její dotaz. Děkuji vám mnohokrát. Já se vrátím k dalším dotazům také, eh, abych mohla Mm, nejdříve tedy poskytnout odpověď paní Dlabajové. Za prvé očekávání ohledně absolutoria na rok 2015. Máme čtyři. Za prvé konkrétnější převedení eh, kritických cílů do mm, operačních cílů, tak abychom se mohli jasně zabývat prioritizací rozpočtu. Za druhé, specificky se to týká zmapování deseti eh, priorit Junckera, eh, Evropy 2020 a Horizontu 2020 jejich jednotlivých cílů, tak abychom si mezi nimi vyjasnili cíle. To už se objevilo eh, v absolutoriu za minulý, minulé období a budeme v tom pokračovat i v tomto roce za třetí. Konzistentní používání výkonu dopadu výsledku a to e, veškeré té dokumentaci, kterou máme. A za další, na, další zlepšování výkaznictví a kvality um, provádění našich zpráv. To bude velice, velice zásadní krok e, k tomu, abychom mohli přednést celý balíček integrovaných zpráv. Tyto zprávy, které byly na různých místech, nyní budou postaveny do jednoho balíčku, do jednoho celku a tak, aby jasně eh, reagovaly na tu otázku eh, rozpočtové eh, skládanky, neboli k čemu slouží ty prostředky, jak chráníme jak chráníme před vznikem chyb nebo jak omezujeme chybovost a jaký přínos to má pro občany. A Chceme, aby občané takto věděli, že jim poskytujeme informaci eh, způsobem, který je pro ně eh, snadnější, lépe srozumitelný. Co se týče snižování míry chybovosti, co konkrétně budeme dělat? Já chci zdůraznit eh, zjednodušení především. Chceme se ponaučit z toho, co říká účetní dvůr, aby, aby ty náhradové režimy byly převedeny spíše do nárokových, eh, potom co se týče o pozdržení, ehm, nebo pozastavení programu, aby k tomu docházelo dříve, aby se přecházelo chybovosti a potom musíme zajistit, že všichni budou mít patřičné nástroje k tomu, aby dosáhli těchto cílů. Je také zapotřebí kontrolovat, jak fungují naše systémy a samozřejmě pokud něco nevyjde, dojde k nějaké chybě, tak se musí napravit a e, ty peníze se musí vrátit zpátky do rozpočtu. Takže to jsou mm, ty směry, kterými se e, budeme dále vydávat. A pokud ještě Eh, můžu něco říci. Eh, budeme pokračovat dál v tom, co už uvedl účetní dvůr za poslední dva roky, to, co říkal pan Lazaru. Eh, nejde o to, jen abychom něco připustili, když se píše zpráva, ale budeme velice vděční i za komunikaci v průběhu roku. Děkuji. Jako další pan Dion. Děkuji vám, pane předsedo. Především přeji panu eh, eh, Lene všechno nejlepší v jeho nové funkci předsedy účetního dvora. My eh, jako parlament jsme samozřejmě velmi vděční za zprávy účetního dvora. To je pro naši práci zde velmi dobrým základem. Ale Výroční zpráva vede každým rokem eh, k novým procesům, tak říkajíc. Ne vždy eh, je eh, to schváleno, diskutuje se o chybovosti, máme dojem, ale že komise výdaje ehm, řídí dobře. Problém spočívá spíše v koordinaci a ve sdílené zprávě s členskými státy a z toho vyplývají patrně nesrovnalosti i chyby v podstatě to už nemůže takto dlouho pokračovat a existují i první tendence kdy se říká, když klademe tolik váhy na chyby, chybovost, mm, eh, vzniká milný dojem a eh, lidé eh, ztrácejí ještě více důvěry v EU, protože tendence kritických občanů vidíme i na jednotlivých členských státech. Já ve své zemi v Nizozemsku vnímám, že výdaje vlády jsou podrobeny velmi přísné kontrole novináři i občany. Je to i správné, jsou to státní, respektive jednotlivé erární výdaje a ty musí být dobře kontrolovány. A e, proto mm, bychom si asi mohli připravit nebo vypracovat novou a novou metodu, ale vždy budou existovat novináři, investigativní žurnalisti, kteří budou zkoumat a analyzovat tyto postupy a budou se snažit dokázat, že peníze nebyly vynaloženy správně. Takže musíme postupy zlepšovat a vidím, že mi přitakáváte, je to e, náš společný cíl. Když se podívám na ty hlavní aktéry, e, totiž členské státy, tak my e, poslanci parlamentu parlamentu jsme se snažili přivodit dialog tady se zástupci, respektive velvyslanci členských států zde v Bruselu, ale to se nám nikdy nepodařilo. A nikoli vinou parlamentu, nýbrž postojem samotných těchto velvyslanců, kteří se domnívají, že to nespadá do našeho mandátu. Dialog s členskými státy tudíž se vůbec nemůže rozproudit. A e, my hovoříme i zde v parlamentu o meziinstitucionálních e, změnách nebo změnách meziinstitucionální zprávy. My jsme odpovědní za schvalování rozpočtu, my jsme rozpočtovým orgánem a e, proto členské státy se nám nemohou jen tak obracet zády. Musí s námi spolupracovat, aby zlepšili situaci a bude-li zapotřebí za tímto účelem změnit smlouvy, tak se nedá nic dělat. Druhý bod, komise a možná, že se to týká i účetního dvora dílem, to, co eh, eh, řekla paní místopředsedkyně Georgieva, je správné. Zjednodušení pravidel směrem k nárokům a eh, odklon od úhrad, ale nutno říci, že nové finanční nástroje přináší s sebou i nové výzvy. To tady, eh, tady také již eh, zaznělo. Eh, dále nová pravidla ohledně půjček Evropské investiční banky se také vymýká z kontroly účetního dvora zejména a parlamentu, zejména, zejména pokud jde o nové nástroje ale chybovost se projevuje každým e, rokem. Například zemědělské plochy jsou vykazovány i tam, kde by být neměly velké chyby či e, nedopatření v případě veřejných zakázek a tak dále. To je nepřijatelné. E, vzpomínám si na včerejší naší diskusi s generálním ředitelstvím Home, kde se hovořilo o tom, že v rámci generálního ředitelství justice a vnitro existují nové finanční možnosti, a máme tady i nové členy, kteří nejsou zvyklí na možnosti eh, využívání finančních prostředků z Evropské unie. Navíc v Itálii eh, bylo eh, použito, byly použity prostředky na ostrahu hranic i pro účely národní policie, která s tím ale vůbec nemá nic společného a to je v podstatě podvodný postup. My, parlament, ale určitě i komise a samotný účetní dvůr musíme mnohem při přesněji, mnohem pečlivěji postupovat než kdykoliv předtím. Když se chyby tak často opakují, musíme um, vycházet z toho, že existuje podvod, že dochází k podvodu. Olaf musí být pravidelně zapojován. Když se jedná tedy skutečně o um, pravidelnou chybovost, tak její výskyt napovídá, že se může jednat o podvod. Um, mnoha pravidla nyní byla zjednodušena, věc je jasnější, toho jsme dosáhli společně v Bruselu, je to Eh, vepsáno do nových směrnic. A pak eh, nechápu, že opakovaně k těm závažným chybám dochází. A závěrem ještě něco, co mě eh, skutečně udivuje. Já jsem letos zpravodajem pro udělování absolutoria a ve zprávě účetního dvora je psáno, že provádění pravidel a postupů musí podléhat ještě přísnější kontrole. To je podle mě něco dobrého, něco důležitého, s tím mohu jen souhlasit, i proto, že eh, pro náš výbor je tak jako tak obtížné věci podrobně kontrolovat. Eh, moje otázka na předsedu účetního dvora je vlastně eh, prozba říci nám o tom něco bližšího. Jaké máte konkrétní představy v této věci? Děkuji. Děkuji. Pan Činesky jako další. Děkuji vám. Pane předsedo, za prvé vám chci pogratulovat panu Lénemu, bývalému kolegovi poslanci. Děkuji, k, gratuluji mu k té důležité funkci, která je opravdu velice zásadní. Mnohé z toho, co řekl pan Celer a co řekl pan Pirinský, bych sám řekl úplně stejně. Souhlasím s tím a proto budu hovořit stručně. For 2015 payments. Míra chybovosti pro platby 2015 je 3,8%, což zcela zjevně je zlepšení, ale stále je to ještě nad tou prahovou hodnotou. Co je důležité, čekáme na mm, vizi nebo představu komise v oblasti cash flow, jak řekl pan Léne, která by se týkala příštích deseti let. To vyplývá i z materiálu účetního dvora. Kdybychom měli takovou vizi nebo dlouhodobou perspektivu, tak by bylo e, předvídat budoucí platební požadavky. Komise zatím s takovýmto výhledem nepřišla. Děkuji. Pan Saus. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, kolegové. Jménem frakce bych panu Lénemu zaprvé pogratuloval a popřál všechno dobré v jeho nové funkci. A také bych jasně 28 členům a spolupracovníkům poděkoval za dnes předkládaný dokument. Myslím, že je to dobrý začátek. Také vidíme, že se dokument změnil oproti dokumentům v minulosti, ale nejprve signál na eurokritiky, signál vůči eurokritikům a euroskeptikům v Evropě. Uh, lidé z UKIP, Front National, ze strany pana Wilderse, AFD v Německu. Vidíte, že ti všichni tady nejsou zastoupeni a něco jim tím pádem uteče, protože by se mohli eh, třeba radovat z těch chyb, které se tady eh, objevily, ale bez pochyby zítra promluví do tisku tady bychom si tedy měli být upřímní. Míra chybovosti, která tady byla zmíněna, to není procento podvodu, to určitě ne. To musíme říci vůči všem, kdo upřímně a poctivě pracují. Účetní dvor říká, že u 1200 prověrek bylo jedno procento skutečných podvodných kroků. To bylo předáno Olafu a já vycházím z toho, že Olaf udělá to, co udělat má. Ona 3,8% to je nejnižší hodnota od roku 2010. Byl to první rozpočet eh, paní uh, Georgieva, která první rozpočet, který byl pod tou novou trojicí šéfů Juncker Timmermans Georgieva, tady v oblasti eh, zemědělství a rybolovu máme 5,3% chybovosti, 2% byla u zemědělství, 50% dokonce v regionální politice, energetice a dopravě. A nejdůležitější sdělení že bez účasti členských států míra chybovosti by byla ještě větší. To je, pane, pane zpravodaji Celere, pro nás důležitý signál. Myslím, že v té zprávě o udělení absolutoria bychom se tomu měli hodně věnovat a samozřejmě musíme se přesně podívat také na to, jak můžeme lépe komisi a členské státy zapojit do plnění těchto povinností. Eh, proto se raduji z toho, co se odehrálo v té zprávě letos. Zatím jsem to jenom přelítl, tu zprávu, ale počet případů, kde je name and shame, tedy kde doslova je napsáno ten a ten členský stát udělal tu a to chybu, tak zatím jsem získal dojem, že tomu stávající účetní dvůr měruje více pozornosti. Já jsem to sám přesně probral pro Maďarsko Maďarsko. Na něj se soustředí pozornost Evropy, ale víme, celá země 25 miliard eur dostanla dotat na dotacích a subvencích do roku 2015. To je na hlavu největší suma ze všech 28 členských států. Teď tady vidím krásné sestavy, kde eh, se to spochybňuje. Třeba stránka 170 případy částek, které mm, ne byly vhodné pro dotace, to jsou peníze, které byly investovány do jakéhosi společenského centra. Pak se tam dále hovoří o dotacích a subvencích pro příjemce, kteří nebyli oprávněni. Tam byli jistí zprostředkovatelé, kteří nějak propašovali ty dotace lidem z vlastní frakce. Já jsem rád, že jsou tam ty případy takhle jmenovitě uvedeny. V obou těchto případech totiž účetní dvor také říká, že takové věci se dějí i v Německu a v Itálii. Tedy, pane Celere, myslím, že name and shame je opravdu užitečné k tomu, abychom připomněli členským státům, jaké jsou jejich povinnosti. To je nutné jako spolu legislativec jako poslanci tyhle informace potřebujeme k tomu, abychom mohli vykonávat svou funkci odpovědně, abychom ve volebních okrscím lidem mohli všechno vysvětlit, abychom ve své vlastní politické rodině mohli to vysvětlovat, abychom věděli, jak to formulovat vůči médiím. Je velice důležité, abychom měli konkrétní případy a abychom mohli povolat k odpovědnosti vlády. A potom eh, rozpočet a výkonnost. To je v pořádku, jde o peníze, to všichni víme, ale value for money, přidanou hodnotu a její vytváření, to už je něco jiného. Jsem rád, že účetní dvor i tomuto tématu věnuje stále větší pozornost. Pan Lene a kolega to téma již zmínili. I tady vidíme, že je v členských státech hodně chyb. Stránka 239, bod 7510, tam se opět hovoří o Maďarskou modernizace zemědělských podniků, tam bylo vypsáno výběrové řízení nebo výzva k předkládání nabídek 16. prosince to bylo zveřejněno a maďarská vláda řekla, kdo dřív přijde, ten dřív malé. Kritéria jako výkonnost, výkon a tak dále, to bylo zcela opominuto. Tedy tři dny po zveřejnění výzvy byl přijat poslední program. Je to nepotismus, korupce nebo nějaké vyčůrankovství, to nevíme. Víme, že maďarská vláda při tomto, této výzvě nerespektovala zájmy toho projektu. A panu Dionovi mohu jenom vytvoř, vyslovit podporu, když hovořil o těch finančních nástrojích a transparentnosti. On, pan Léne, to ve své prezentaci také řekl. Samozřejmě dívám se i na paní komisařku Georgievu. Tyto hodnoty se používají stále víc, stále více věcí se financuje přes evropský rozpočet a v podstatě to není řádně kontrolováno účetním dvorem. To je deficit. Tady bychom měli ověřit, prověřit, jak můžeme pomoc, protože neseme značnou odpovědnost, protože takovéto nástroje mohou být velice riskantní. A jednou někdy z toho možná může být skandál z těchto finančních nástrojů, protože tam, kde se nic nekontroluje, tam eh, eh, riskujeme, že bude absentovat zodpovědnost, může se tam tak jako šumlovat podvádět a samozřejmě chybí potom kontrola toho, zda ty nástroje jsou v souladu s ostatními nástroji kohezní politiky. Tedy, pane Celere, i tomuhle bychom měli věnovat pozornost a pak by vaše zpráva určitě byla podporována i ze strany zelených. Děkujeme účetnímu dvoru, můžeme se teď vrhnout do práce a doufám, že tahle zpráva bude nakonec zprávou dobrou. Děkuji, pan Léne. Děkuji. Pár krátkých poznámek. Za prvé, s ohledem na tu dílenou zprávu Shared Management, tady můžeme s potěšením konstatovat, že došlo ke zbližování těch, té míry chybovosti směrem domů ve srovnání s shared management a samozpráva komise. I tady vidíme, že se věci zlepšují a že se to ubírá všechno stejným směrem. Problematika s postojem národních vlád, jejich vlastní procedury, to se pamatuji z dob, kdy jsem byl poslancem tomto parlamentu, tak vím, že to vždycky bylo ožehavé. Doporučení z mé strany by znělo jediná metoda, jak to nabourat, je v podstatě úzká spolupráce s národními parlamenty. Výbor pro kontrolu rozpočtu, pokud vím, tady chystá konferenci. Takovéhle konference opravdu mohou být užitečné, jsou-li tam pozváni ti správní lidé. Míra chybovosti tady, děkuji, že to bylo zmíněno, to řekl pan Šrás, protože je pravda, že chyby, které konstatujeme, zpravidla nejsou podvody, ale jsou to úplně obyčejné chyby, protože ty předpisy jsou tak komplexní, nebo jistá míra nedbalosti, to jsou věci, o nich se říká, no stane se. To opravdu nebývají úmyslné podvody nebo záměrné plítvání to, co konstatujeme, nutně neznamená, že ty peníze eh, nebyly chybou, často se dokonce dostali přesně tam, kam patřili na to vypsání výběrového řízení. Třeba v tom výběrovém řízení samotném se odehrála ta chyba. Chyba neznamená automaticky podvod nebo plítvání, chyba znamená, že nebyla dodržena pravidla. A to se hold musí. Tak to je. A patří k řádnému vedení rozpočtu, že se člověk těch pravidel drží. I když třeba sledujete dobrý účel a třeba i ten účinek na konci byl dobrý, ale prostě všecko musí být korektní a správné. To je to, co, čemu se věnujeme při té míře kontroly chybovosti. Těch 12 namátkových případů. 12 bylo případů, kdy jsme na počátku měli podezření na podvod. Říkám, na počátku podezření. Fakt, jestli to byl podvod, prověří Olaf v následném právním postupu prověřování, ale vypadalo to tak, že e, jsme měli docela nízkou míru toho prvotního podezření a ty případy jsme předali Olafu. Otázka jednotlivých stran, to dám, předám panu Lazarovi, ale pokud se pamatuju, tak v podstatě se tady jednalo o chyby u výběrových řízení, ale v podrobnostech se zatím moc neorientuji. Předám slovo panu Lazarovi a budeme se dále snažit uh, abychom ten geografický vhled, tedy větší přehled a konkrétní příklady, abychom to posílili. Rád bych vyslovil prognózu, že v příští zprávě najdete konkrétnější výpovědi k tomuto tématu, než tomu bylo v těch dosavadních a v letošní zprávě tady se opravdu na to v budoucnosti budeme soustředit víc. Teď bych poprosil pana kolegu Lazaro, aby se tomu té jedné otázce ohledně doporučení věnoval podrobněji. Děkuji. Děkuji. V naší administrativní kapitole výroční zprávy máme doporučení číslo jedna, které zní Evropský parlament sleduje stávající rámec ohledně finančních prostředků pro jednotlivé politické strany a Evropský parlament poskytuje lepší vedení prostřednictvím posíleného monitorování, využívání pravidel pro žádání o prostředky, využití prostředků a veřejných zakázek. Takže my se tímto zabýváme v naší výroční zprávě. Ale pokud k tomu mohu ještě něco dodat, pan Tion také vyjádřil um, starost o to, jak čl- Orgány členských států také jsou zodpovědné za plnění eh, pravidel a také za otázky související s výkonností eh, rozpočtu. Samozřejmě eh, také musíme v této oblasti pokročit a dosáhnout zlepšení. Mm. A za posledních pár let zdůrazňujeme v našich výročních zprávách údaje o plnění pravidel ze strany eh, rozpoč, eh, komise ohledně toho, jak členské státy plní tato pravidla. A že tedy jsou ještě za svými eh, odhady poněkud pozadu. A vy jste hovořil o tom, jakým způsobem by se výroční zpráva mohla ještě zlepšit, tak aby přinášela větší přidanou hodnotu. My jako středně eh, dobý cíl, tedy za pár let bychom jej měli splnit eh, a snažíme se k tomu získat eh, poznatky, a to proto, abychom mohli pozbuzovat a vést jak komisi, tak členské státy a jejich orgány k tomu, aby poskytovali um, údaje o plnění pravidel, která uh, budou um, věrohodnější. A to znamená, že uh, určitým způsobem už o to usilujeme, o to, co jste říkal. Děkuji. Děkuji. Další tři řečníci, pan Vali paní Lassender a paní Lope Fontaine. Ještě někdo chce promluvit k tomuto tématu, nebo můžu uzavřít seznam řečníků? Takže to je tedy poslední kolo příspěvku ze strany poslanců. Pan Val jako první. Thank you. Děkuji, chci také poděkovat účetnímu dvoru za tuto zprávu, kterou nám přednesli. Je vždy zajímavé číst eh, vaši práci, má veliký um, příspěvek pro naši legislativní práci. Chci reagovat také na kolegu, který kritizoval um, ehm, určitě Mm, situaci a, a byl takový skeptický. Nicméně tady se hovoří o střetech zájmů, hovoří se o e, euroskepticismu a podobně. E, jenže to mm, všechno jsou důvody, proč e, může být člověk euroskeptický, nicméně na druhé straně se musíme zabývat výsledky toho, jak jsou využívání prostředky. Za tyto vraky, co zde pracuji, vidím, že se jedná o otázku týkající se toho, jakým způsobem jsou využívány prostředky a jak je tato situace kontrolována, jak vypadá eh, chybovost, která se snižuje, takže ty administrativní praxe se pro, provádějí um, ehm, řádnějším způsobem. Těch 3,8%, eh, to je 5, přes 5 miliard, tak to je hodně peněz samozřejmě a je dobře i s na stávající krizi, aby peníze byly vynaloženy správně. Ehm, co se týče pak konkrétní situace, kterou je zapotřebí monitorovat, Měli bychom mm, takto jednat, protože eh, se musíme zaměřit i na to, jakým způsobem jsou jmenovány eh, osoby, které jsou eh, zodpovědné za řízení těchto orgánů, například v Itálii. Já například hovořím o Jižní Itálii, kam přichází hodně strukturálních fondů, tak jmenováni jsou místní představitelé, takže jsou v úzkém vztahu vztahu eh, s tamní místní politikou. A někdy eh, dobře tedy vyplní všechny formuláře a poskytnou všechny správné dokumenty eh, Evropské komisi, ale můžou se za to skrývat nějaké klientelistické systémy, které samozřejmě občané nemají rádi. Takže odsud může i, i plynout určitý euroskepticismus. Jedná se tedy o to, jakým způsobem se použijí prostředky. Jenže když ten administrátor těchto fondů fondů, tak by to měl být také mm, správný eh, čestný člověk, eh, protože eh, pak také správný způsob tyto prostředky mohou být využity přímo na místě. Protože pak by se mohlo stát, pokud by k tomu nedocházelo, tento člověk, který se zabýval jinými svými zájmy, tak například by ty prostředky mohly být využity na něco, co souvisí s jeho volební kampaní. Takže eh, těmito problémy se také musíme zabývat, protože to klientelistické využívání prostředků, to je strukturální problém. Například je v Itálii, ale myslím, že i v dalších zemích. Eh, mm, podívejme se na dokonale Německo. Eh, I tam jsou orgány, nebo tedy zastup, mm, tyto představitelé orgánů jmenování ze spůlu tamních politiků, takže možná občané si toho přímo nevšimnou ale Nevšimnou si toho například i proto, že jejich eh, ekonomická situace je lepší než eh, v Itálii. Situace se tedy poněkud zlepšila z administrativního pohledu, nicméně bychom se z toho ještě eh, neměli radovat a usnout na Vavřínech a měli bychom se snažit hodnotit výkonnost. A co se týče EFSI, vzhledem k tomu, že zde bylo toto zmíněno, eh, musíme se zaměřit na projekty, eh, které byly schváleny komisí, eh, byly také schváleny plenárním zasedáním před několika týdny. Jedná se o spoustu finančních prostředků, které pocházejí tedy z rozpočtu Evropské unie. Jedná se ale také o, o dálnos, dálnice, ocelárny a například jak mohou, jak mohou být tedy eh, odsouhlasit tyto projekty, když tedy financují eh, v podstatě něco, co je, eh, co je projekt, který už existoval a nyní je tedy posílen a refinancován. Někdy se jedná o infrastruktury, které nebudou mít návratnost pro investory a e, proto tu není takový zájem ze strany e, občanů. Proto účetní dvůr by se měl zaměřit na tyto e, projekty, na jejich hodnocení. Já jsem se na to podívala, viděl jsem například, že například v souvislosti s některými nevládními organizacemi se nejedná úplně o to, co je napsáno na papíře. Děkuji paní Ayala Sender. Děkuji vám, pane předsedající. Také za naši politickou skupinu SAD bych vám chtěla poblahopřát k, k vašemu jmenování. Vy máte hluboké znalosti Evropského parlamentu a to nám bude pomáhat i ve zlepšování naší práce a také chci poblahopřát panu Lazaru eh, k jeho potvrzení v úřadě. Má ten nyní skutečně vynikající eh, tým. Co se týče absolutoria z roku 2015, jde ruku v ruce s přeskumem nového cyklu, nového finančního rámce proto je vaše sdělení pro nás velice důležité, abychom se mohli podívat na to, co jsou osvědčené praxe a abychom mohli dosáhnout zlepšení ehm, nejen ohledně rozpočtu, ale také ohledně norem a abychom se snažili podněcovat eh, k dosahování, dosahování lepších cílů. Já s vámi eh, plně souhlasím. Eh, ne, nehledě na to, že my zde na výboru spíše se díváme na realitu jako na poloprázdnou skleničku, než jako poloplnou skleničku. Ale je zapotřebí uznat, když se dosáhne dobrého eh, výsledku, je zapotřebí uznat, eh, že eh, ta dvě velká témata, neboli viditelnost EU přímo na místě a potom soudržnost v zemědělství. Eh, to jsou dvě velká témata, kde se situace zlepšila. Nesmíme ale eh, stát na Vavřinech, musíme usilovat o další zlepšení. Eh, nicméně také je zapotřebí, abychom uznali, že jsme dosáhli pozitivních výsledků. No a pak je tu jedna zásadní diskuze, o které hovořili pan Lene i Lazaru a musíme tuto diskuzi vést dál a to je diskuze o opravách o opravných opatřeních. Samozřejmě, že se toto nelíbí, e, e, říká se, že e, komise zlepšila tu úroveň opravných prostředků, jako říkala paní Georgieva, ale ty opravy chrání rozpočet EU. To bylo už vyřešeno. Nicméně někdy by mohly také Eh, incentivovat členské státy eh, špatným způsobem. Když se hovoří o ochraně rozpočtu EU, možná se dostatečně nehovoří o ochraně rozpočtu členských států protože členské státy také musí vynaložit této souvislosti prostředky. Eh, vzhledem k ekonomickým krizím, které známe, a sedmiletému plánování v Evropské unii samozřejmě musíme eh, ten eh, rozpočet kontrolovat. A eh, nezapomeňme, jaký dopad mají ale opravy na národní rozpočty. My jsme zatím viděli jenom takovou, takový vrcholek ledovce ohledně finančních nástrojů a vzbuzuje e, ve mně obavu e, snižování rozpočtu, protože to jsou prostředky, které nedojdou příjemcům, přestože byly očekávány. E, jedná se o peníze, které měly být k dispozici pro tyto příspěvky nebo tyto subvence, ale pak končí v několika bankách. Hm, měli bychom také pozbuzovat využívání eh, soukromých prostředků a já bych se ráda dozvěděla víc s ohledem na eh, Horizon 2020. Děkuji vám za to, že jste se zaměřili na nástroj, který je prioritní pro budoucnost. byli bychom rádi, kdybychom nadále mohli být ve vedoucím postavení pro nové technologie, pro výzkum a vývoj. Nicméně eh, ta situace se nám poněkud eh, zamlžuje. Eh, ráda bych se dozvěděla něco více ještě o chybovosti a o incentivech, protože samozřejmě i u dětí je zapotřebí je odměnit za to, že udělají něco dobře, tak abychom se zaměřovali spíš na pozitivní pobídky než na negativní pobídky. A ještě jsem eh, chtěla říci, že musíme mm, finanční prostředky využívat správným způsobem, eh, to neznamená však, že musíme dávat veřejné zakázky tomu, kdo přijde s nejnižší nabídkou. Pro, jako se stalo například s Čínou v několika případech, protože eh, pokud eh, eh, si vybereme tu nejnižší finanční nabídku, tak možná, že to nebude mít tu největší evropskou přenou hodnotu, což by tak nemělo být. Jak eh, financujeme náš rozpočet? To je další otázka. Způsob, jaký se financuje rozpočet do posud, eh, to má eh, svůj dopad na realizaci. Členské státy poskytují finanční prostředky do rozpočtu. A když se pak diskutuje, tak se začnou hádky o tom, kdo co chce, kdo by kolik chtěl. Eh, my už jsme několikrát hovořili o možné eh, metodice a o objektivitě rozpočtu. Účetní dvůr se ubírá správným způsobem. Mm. Měli bychom ještě hovořit o flexibilitě v rozpočtu. O flexibilitě jsme hovořili, zde v evropském rozpočtu se hovoří o kontrole a e, využívání rozpočtu. Už něco bylo eh, provedeno, nicméně potřebujeme jednodušší pravidla a my jsme ochotni eh, spolupracovat na novém finančním nařízení, které nám předloží paní Georgieva. Pane Léne, chci se vás ještě zeptat, můžete nám Eh, pomoci vysvětlit určité eh, rozpory, protože někdy eh, máme respektovat pravidla, kde to úplně pak nejde. Některá makroekonomická pravidla působí problémy například ve strukturálních fondech. Děkuji, paní Lopej Fontaine. No, no, no. Nechcete hovořit? Mr. Lejne. Pane. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že Jestliže zjistíme chybovost ve výši 3,8%, pak to neznamená, že těch 3,8% eh, eh, propočteno na celý eh, rozpočet bylo nesmyslně vynaloženo. Ještě jednou, oba prvky jsou dodržování pravidel a výkonnost a testování chybovosti je zaměřeno na dodržování pravidel, nikoli na výkonnost. To je další aspekt, který je také důležitý, ale je to zaměřeno na dodržování pravidel bohužel eh, je možné, a možná se to vyskytuje i častěji, že máte negativní dodržování a pozitivní výkonnost. A stejně tak je možné mít pozitivní dodržování pravidel, ale negativní výkonnost. Obojí není, eh, ani jedno není ideální. Ideální je, eh, když máte oba prvky eh, pozitivní, jak výkonnost, tak dodržování pravidel. O to musíme usilovat, ale pokud jde o korektnost, správnost propočtu v rámci rozpočtu a pokud jde o korektnost, nutnost výdajů, tak jsme smlouvou e, zavázáni zkoumat i aspekt dodržování pravidel. A proto se na to zaměřujeme. A nevypovídá to nutně něco o tom, zdali e, prostředky byly či nebyly smysluplně vynaloženy. Pokud jde o FC, máme tady prozbu. Kolega e, Lazarov na to poukázal totiž eh, eh, vyčkat na naše dvě zprávy, které v dohledné době zveřejníme a určitě tam eh, bude zmíněno i téma adicionality neboli doplňkovosti, což není snadno zkoumatelné nebo proskoumatelné téma, ale pokusíme se, se k tomu také vyjádřit. Pokud jde o připomínku paní Ayala Sender, eh, ano, opravy eh, doznaly zlepšení, to je znatelné a viditelné a toho jsme se ve zprávě i dotkli, ale domnívám se, že v rámci eh, zachování kázně někdy se nelze vyhnout um, uvalení sankcí když to eh, nebudu činit, tak nemusím vysvětlovat, co se pak stane. To si každý umí živě představit. Paní eh, Sender se také zmínila o problematice takzvaného mezi skladování nebo předběžného uskladnění finančních prostředků. I to nám působí eh, bolehlav, ale je to také zjevně důsledek různých politických tlaků a nutností. Sdílím názor, že více pružnosti v rozpočtu by přinesl výhodu v tom, že by bylo zapotřebí méně samostatných nových systémů nebo projektů, programů že by to mohlo tedy jaksi omezit onu galaxii eh, eh, fondu, ale to eh, bude hrát roli až v rámci přípravy nového víceletého finančního rámce. Tím, myslím, jsem zodpověděl otázky za sebe, alespoň já vám ještě jednou srdečně děkuji za diskusi a za zajímavé dotazy jménem kolegy Lazaru, který, myslím, chce něco dodat, nebo ne? Nebo ano? Jedna velmi stručná poznámka. Komise odvádí dobrou zprávu, když eh, vlastně opravuje rozpočet eh, cestou eh, korektur, ale když, pokud jde o chybovost, tak se samozřejmě zaměřujeme také na nedodržování pravidel. A když eh, můžeme identifikovat ty opravy jako dva samostatné projekty, tak eh, to činíme. To znamená, cíl komise je chránit rozpočet a naším cílem je vypočítat míru nedodržování pravidel. To jsou dvě různé věci. Takže my podporujeme a pouzbuzujeme komisi, aby používala opravy na ochranu evropského rozpočtu. Děkuji a nyní ještě dávám slovo paní místopředsedkyni Georgievě, eh, aby učinila závěrečné poznámky. Já vám děkuji mnohokrát za velmi bohatou a upřímnou diskusi a takový duch vítám eh, jménem komise. Zazněla zde řada velmi důležitých bodů, které eh, přímo či nepřímo byly adresovány komise, komisi. Dovolte, abych napřed zareagovala na problematiku prodlev, které se již objevují v novém programovacím období. Pan zpravodaj to nadnesl. Proč je to důležité? Protože prodlevy samozřejmě posléze vedou ke snahám dohánět, k zrychlování provádění úhrad a také eh, to má samozřejmě dopad na zvyšování chybovosti. Eh, eh, z komise si uvědomuje, že rok 2016 byl takový poněkud uspěchaný, abychom dotáhli do konce ještě to, co zbývalo z roku 2015 a uvidíme, jaká tedy bude eh, ta míra chybovosti. Sami, samozřejmě, že se snažíme, aby byla co nejnižší. Ale právě ta snaha o eh, prozíravou eh, implementaci nás vede k spolupráci, těsné spolupráci s generálními ředitelstvími. My zcela souhlasíme s nutností aby prognózy cash flow existovaly nejenom, abychom měli představu o, um, o situaci, ale je to také nástroj uh, nátlaku na přesnější preciznější implementaci. Jak účetní dvůr již zaznamenal, my jsme v tomto ohledu učinili krok vpřed, v tom smyslu, že ty prognózy jsou přesnější a v tom budeme pokračovat. To není snadné, protože jsme odkázáni na informace od členských států o jejich prognózách implementace. A když jsou přes příliš optimistické tyto jejich prognózy, pak je pro nás o to obtížnější předložit um, přesný obraz situace. A ještě Eh, další věc. My nejsme členský stát, nemáme nástroj vykompenzovat eh, očekávané eh, výkyvy. Nemůžeme jít na trh, nemůžeme generovat nové prostředky a tudíž čelíme určitým omezením nejenom při přípravě prognóz, ale také při Eh, vlastně využívání prognóz eh, pro hladší implementaci nebo provádění rozpočtu. Nicméně bereme to velmi vážně. Eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu i rozpočtový výbor, výbor zaznamenal, že se v tomto ohledu snažíme o zlepšení. Za druhé, pokud jde o FC, to tady zaznělo také již několikrát. Pouze dvě poznámky za komisi. Za prvé, Uvědomujeme se si, že eh, problematika dopinkovosti eh, je něco, čemu musíme dostat. My jsme požádali o nezávislou evaluaci, ta bude eh, provedena v listopadu. Nicméně nyní již máme určitě ta pozorování týkající se chování Evropské investiční banky po té, co má k dispozici EFSI. A zdá se, že se tam pohybujeme směrem eh, k rizikovější oblasti, to znamená projekty, které by jinak nefinancoval. To znamená, že objem eh, rizikovějších investic se zvyšují z 4 miliard ročně na 11 miliard ročně v důsledku zavedení, zavedení EFSI. Jinými slovy, eh, tržní korekce, které EFSI eh, poskytuje, tím, že otevírá prostor pro investice, k čemuž by jinak nedošlo, tak tato, tyto tržní korekce eh, probíhají, ale samozřejmě my ehm, čekáme na nezávislou evaluaci a výsledky. Za třetí, Pan Pirinsky eh, zdůraznil něco velmi důležitého a jiní na to navázali o kritičnosti vyvažování toho, co získáme za finanční prostředky s tím, jak jsou pravidla dodržována. A tento důraz na přidanou hodnotu je přesně tím, co se snažíme Mm, eh, integrovat do našeho integrovaného finančního výkaznictví. To znamená, že se snažíme mm, vlastně vyrovnávat eh, tu eh, rozvahu tím, že hovoříme tedy o um, výkonnosti i o dodržování pravidel a chceme um, dosáhnout optimální úrovně v obou těchto aspektech. E, za čtvrté, opakující se chyby. Souhlasím e, s řečníky, kteří se ptají na to, co s tím děláme. A my se snažíme soustředit kontrolní systémy na naše vnímání riziko, to, rizika. To znamená, když je to vysoce riskantní oblast, ehm, soudě podle eh, opakova, opakujících se chyb, pak naše kontrolní aktivity musí být aktivnější a naopak. A na závěr k finančním nástrojům. Nehovořila jsem o tom ještě v úvodu, ale eh, ráda bych zdůraznila dvě věci v, na období 2014 až 2020, víceletá finanční perspektiva. Už jsme eh, vzali eh, eh, v potaz kritik kritické připomínky od účetního dvora, to znamená, už uvažujeme o um, těchto uh, kritických pozorováních uh, dvora k přístupu k finančním nástrojům a velmi um, bedlivě budeme naslouchat uh, účetnímu dvoru parlamentu i dalším. Faktem je, že finanční nástroje potřebujeme, abychom byli schopni do hospodářství vtáhnout více soukromých financí tak můžeme eh, tlačit na více růstu, více zaměstnanosti, zejména u malých a středně velkých eh, podniků. Ale musíme mít kvalitní kontroly, které budou přiměřené tomu, co je, přiznejme si to, Eh, nenutně riskantnější, ale něco jiného. To znamená, ty kontrolní mechanismy musí tomu odpovídat a budeme spolupracovat s účetním dvorem, dvorem abychom to zajistili. Děkuji. Finally. Děkuji, paní komisařko. A nakonec dám slovo panu Zelerovi, panu zpravodaji. Děkuji, Dereku. Panu Lénemu, předsedovi účetního dvora, děkuji za to, že zmínil, kde jsou ty rozdíly mezi výkonností a dodržováním pravidel, kde ale je třeba dosáhnout schody. Tady je třeba k tomu přistupovat pragmaticky a diferencovaně, ale bohužel na veřejnost se to stále ještě neukazuje. Jedna tisková agentura píše, při využívání unijních peněz se nadále fixluje a nepostupuje pečlivě a Evropský účetní dvůr v nové zprávě hovoří o tom, že v uplynulém roku zhruba 5,5 milionu eur bylo vydáno bezprávního podkladu. To odpovídá třema a půl procentům. No takovéhle zprávy nepotřebujeme a naším úkolem by bylo pokusit se postarat o to, aby se tohle vyjasnilo my tady nejsme jako daňoví auditoři nebo účetní, ale my jsme politici. Máme zájem, aby s tím nástrojem, který máme, a to je rozpočet, jsme dosahli cílů, k nímž jsme se všichni přihlásili. To si myslím, že je náš úkol. A přitom udělení absolutoria rozpočtu slouží Eh, co se týká toho, co řekl kolega Stajers, tak jde o to jmenovat ty, kteří se nedrží těch cílů a kteří peníze, které jim poskytujeme, používají pro jiné účely, tak to bychom měli prostě zveřejnit. A také, co tady bylo zmíněno, to řekli to někteří kolegové, tam, mm, kde ty peníze teče, tečou do kapes, kam nepatří, tam je třeba to stíhat, to je naprosto jasné, ale to si spíš myslím, že jsou výjimky. Tam, kde se stávají chyby, které by se stávat neměly, kde se porušují pravidla, samozřejmě musíme vést debatu, zda naše pravidla jsou v pořádku, zda jsou dost dobrá pro to, aby se dosahlo stanovených cílů. Samozřejmě je třeba bez dialog s těmi, kdo se podílí na realizaci. Já sám jsem byl v takové pozici a byl jsem vděčný, že když se e, po znovu sjednocení rozvíjel Berlín a jeho střed, tak jsme dostali velkou podporu od Evropské unie, ale my jsme tenkrát e, často e, měli různá pravidla z různých stran hlavně při smíšeném financování, kde jsou evropské peníze, peníze ze spolkové úrovně a vlastní zdroje, jsme najednou měli tři různé předpisy pro výběrové řízení, evropské, unijní, státní a k tomu ještě své regionální vlastní od vlastní zemské vlády. No, no, chudák člověk, který tohle pak musí nějak zadministrovat. Zároveň je pod politickým tlakem, aby ten projekt, který je žádoucí, se skutečně uskutečnil a to ještě v nějaké rozumné době. No ten člověk prostě nemůže pracovat bez chyby a odpovědný politik, k tomu se hlásím i já, občas musí, tak říkajíc, jít až na samou hranu toho, Eh, rámce a musí akceptovat, že třeba někdy to opravdu nejde úplně podle těch pravidel, protože důležitý je cíl. Alespoň pro lidi u nás ve městě, v mém okrsku, to bylo to, co lidi zajímalo, ten cíl. To jsou věci, které musíme mít na zřeteli a samozřejmě Eh, mám eh, ještě celou řadu dalších otázek, kterou jsem si napsal. Včera jsme měli eh, slyšení s generálními řediteli z různých oblastí komise, kde jsem konstatoval, že dnes už jednotlivé, jednotlivá odvětví v komisi a generální ředitelství má velké povědomí o těch rizicích a o těch chybách. To podporuje to, co říkal pan Léne. To určitě je výsledek práce účetního dvora za léta a desetiletí, že to povědomí roste a my na bázi toho budeme moci určitě dobře spolupracovat. No a co se týče té spousty věcí, které byly zmíněny, které jsou pro nás velkou výzvou, to jsou požadavky plynoucí také z rozpočtu. Myslím, že to by se eh, v té zprávě o absolutoriu samozřejmě mělo objevit. Těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji, ale měli bychom uh, práci na zprávě o absolutoriu přenes i do jiných oblastí. Často je to tak, že v jiných výborech je to pak tak, že výbor pro kontrolu rozpočtu je něco takového, na co oni se dívají úkosem, hele, oni nám chtějí sebrat naše peníze a chtějí, abychom měli špatné svědomí a chtějí, abychom se styděli za to, že se peníze nepoužily tak, jak se použít měli. Tady často potřebujeme spolupráci s odbornými výbory, aby som, abychom všichni seděli na jedné lodi, tahli za jeden provaz, aby to, co je důležité pro další rozvoj Evropy ve prospěch všech občanů, abychom to podpořili, aby to mělo pobídku v evropském rozpočtu a pomocí těchto pobídek, aby se dosáhlo těch cílů. Takhle já vnímám politickou úlohu zprávy o absolutoriu a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane Zalere, za vaše závěrečné eh, poznámky. Děkuji panu Lenerovi a panu Lazarovi. Dověděli jsme se spoustu pozitivních věcí, dověděli jsme se spoustu věcí od kolegů poslanců. Máte Dream Team, a můžeme vám jenom držet palce, abychom e, pokračovali dár v pozitivním směru. V podstatě je to pro nás nový začátek s novým předsedou účetního dvora. E, samozřejmě paní komisařka je také plně odána tomu cíli snížení míry chybovosti. Měl jsem tady takový pocit, že tu zavál duch optimismu v tomto výboru, že optimismus není slovo, které často je v souvislosti s výborem pro kontrolu rozpočtu, ale myslím, že e, to tady bylo. Děkuji paní komisařce, ona má teď před sebou tiskovou konferenci. Děkuji za to, že přišla a náš výbor se velice těší na další spolupráci. Děkuji vám. Dáme si minutku pauzu na to, aby kolegové, kteří chtějí opustit sál, tak mohli učinit. Thank you. Okay, can, colleagues leave the room quickly because we have some... Kolegové, můžete prosím opustit sál rychle, protože nás čekají ještě další body na pořadu jednání. Okay. Colleagues, I'm just about to Kolegové, eh, zahájíme projednávání dalšího bodu. Pokud chcete odejít, učiňte tak prosím i hned. Okay, that's better. That's a, that's a... Ano, už je tu poněkud eh, tišeji. Přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 14 zvláštní zpráva Evropského účetního dvora ohledně finanční podpory EU pro integraci Romů. Máme tu pana Gretena, který, Gretena, který je eh, představitelem Evropského účetního dvora a přednesu tu zprávy. Dámy a pánové, pane předsedající, tato zpráva, kterou chci dnes předložit, se týká přispění různých iniciativ zaměřených na finanční podporu ze strany EU pro integraci Eh, Romů za poslední dobu. Auditoři ze čtyř členských z Bulharska, Španělska, Maďarska a Rumunska se eh, účastnili této činnosti. Tyto auditované země mají významnou eh, romskou populaci, celkem více než tři čtvrtě romské populace podle odhadů na objem populace Romů celé EU. Tyto země tedy byly zvoleny na základě objemu prostředků určených na tyto iniciativy iniciativy zaměřené na inkluzi Romů. Inkluze Romů má zvláštní význam pro Evropskou unii, eh, také s ohledem na eh, na to, jak se připravovala, eh, připravovalo začlenění nových členských států v roce 2004-2007. Další tři členské státy, které byly zmíněny ve vašem pracovním dokumentu, to je Slovensko, Řecko, také mohly poskytnout další vzorky. Eh, a proto tady bylo zapotřebí požádat o další ehm, vzorky z členských států, z no, dalších členských států. Eh, například eh, ty čtyři země, které jsme citovali, Velká Británie, Německo, tak s nimi se diskutovalo o ehm, národních bodech pro kontakt s Romy v souvislosti také s těmi národními strategiemi pro inkluzi Romů a to proto, abychom měli jasnou koncepci strategii integrace Romů. E, v tomto e, kontextu e, tedy musíme říci zaprvé, že Romové jsou předmětem diskriminací již po několik století. Za druhé populace 6,2 mm, milionů eh, osob, tak jak je odhadována, vytváří eh, největší etnickou minoritu v EU a často jsou eh, marginováni Romové. Někde je tato situace významnější, je tam například 15 až 20 procent dětí, eh, eh, které jsou romského původu, jsou tedy ve školní docházce a potom tedy eh, je zapotřebí se věnovat v širokém smyslu této, této inkluzi Romů a prostřednictvím fondu FEDER a Evropského sociálního fondu prostřednictvím různých eh, prostředníků se poskytují prostředky na inkluzi Romů. A eh, plánování členský stát ukazuje, že 1,5 miliard eur bylo poskytnuto na sociálně-ekonomickou eh, integraci osob, jako jsou Romové v období 2014-2020. Nemáme ale přesné údaje na rok 2007 a 2013. Eh, účetní dvůr odhaduje, že politiky a projekty členských států zaměřené integraci Romů umožnili významný pokrok ve prospěch integrace. Nicméně je tu ještě řada různých eh, překážek, které zapotřebí překonat. Konkrétně nedostatek eh, relevantních údajů, zejména o etnickém původu. Auditoři konstatovali, že komise dosáhla významného pokroku v definici politických iniciativ Evropské unie zaměřených na integraci Romů a že na základě této iniciativy komise m, mm, také za souhlasu eh, rady a členské státy tedy takto získaly eh, patřičné možnosti pro integraci Romů. Eh, na sezí letech. V roce 2012 už bylo příliš pozdě na to, aby se mohly ovlivnit programy na rok 2007 a 2013. Národní strategie eh, jsou tedy stiženy určitými nedostatky. Eh, za prvé neukazují na patřičnou úroveň financí ani na prostředky, které jsou k dispozici a také nedostatečný, mm, nedostatečná pozornost byla věnována boje proti eh, diskriminaci, zejména proti anticiganismu. A za třetí je zapotřebí se aktivně účastnili eh, romští představitelé a to nebylo patřičně zohledněno v mnoha případech. Eh, ty Národní kontaktní body jsou důležité pro přípravu a realizaci národních strategií a ty musí mít jasno ve svých zodpovědnostech a v tom, jak postupovat. To se týče období 2014-2020, s navýšením strukturálních fondů a investičních fondů je nyní zde explicitní reference na integraci Romů. Je to jako konkrétní finanční priorita. Eh, členské státy, které na které byly zaměřena určitá doporučení týkající se integrace Romů, eh, tak tam to bylo začleno i v rámci evropského semestru a ty tedy musí části strukturální fondu zaměřit na podporu integrace Romů. Zdůrazňujeme také, eh, že je zapotřebí dodatečných prostředků, jak ze strany komise, tak členských států, aby tyto změny eh, byly patřičně doprovázeny E, patřičnými e, projekty zaměřenými tematicky právě na integraci Romů. E, máme určité obecné plány, ale Eh, je zapotřebí mít eh, konkrétní zaměření toho projektu. Eh, také jsme se zabývali zjišťováním osvědčených praxí, zjišťovali jsme základní principy, které se týkají integrace Romů a viděli jsme, že obecnější principy jsou úspěšnější. O se týče konkrétních doporučení ohledně toho výkonnostního auditu, máme to tímto auditem potvrzeno ehm, Komise došla k určitým doporučením, eh, a to, aby se používaly tedy eh, strukturální investiční fondy, eh, které mm, jsou zaměřeny na inkluzivní charakter projektu a na boj proti segregaci. Za druhé zapotřebí plně používat možnosti členských států zaměřenou na efektivitu integrace Romů. Za třetí je zapotřebí zajistit, že tyto strategie budou vepsány do Mm, mm, rámce eh, eh, FSE a připravit eh, patřičné legislativu, pokud je zapotřebí, ohledně rozdělování financí do členských států s ohledem na potřeby sociální inkluze. A současně s členskými státy je zapotřebí vytvořovat, vytvářet společnou normativu ohledně definice a eh, zajišťování údajů o eh, etnickém původu, tak abychom měli relevantní údaje o etnické příslušnosti. Také jsme stanovili určitá doporučení pro členské státy. Za prvé, upřesnit úroveň eh, potřebného financování do fondu integrování Romů, eh, aby toto bylo začleno do návrhu strategie. Za druhé, indikátory, které musí eh, obsahovat i konkrétní částky a mm, jakými chtějí bojovat ve strategii pro integraci a boj proti anticigánismu, jak chtějí plánovat tak, aby napomáhali integraci a jak tyto jednotlivá opatření eh, budou eh, společně eh, vést ke společnému cíli, jak je tedy skloubit. A také je zapotřebí vytvořit operační program, který bude využívat pro integraci osvědčenou praxi a je v té souvislosti zapotřebí přistoupit potom k Eh, k nabídkovému eh, řízení a také eh, sledovat provádění plánu a na závěr zajistit právní jistotu při využívání Evropského sociálního fondu, při využívání těchto prostředků k sociální inkluzi, včetně pracovních míst a zaměstnanosti. Je zapotřebí tedy, aby všichni společně, instituce i členské státy, aby na tomto spolupracovali. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Uh, děkuji za to, že jsem předložil tu zprávu. Předám slovo panu mm, Omar Džimu, který je naším zpravodajem. Euh, Pane předsedající, vážený eh, mm, kolego, já děkuji všem kolegům, kteří se zůstali ještě v sále. A chci poděkovat samozřejmě účetnímu dvoru, za to, že nám přednesl tuto zprávu a chci poděkovat za tu zprávu samotnou, která je velice detailní. V pracovním dokumentu, který já e, přednáším, také navrhuji, abychom se řídili těmito doporučeními a do, mm, a ještě k, nimi, eh, k ním připojí několik dalších návrhů. Myslím, že je užitečné i proto, že tedy eh, naše zasedání web streamováno, abychom si připomněli, že eh, za těmito slovy týkající se Romů se je zapotřebí vidět různé skupiny, jako Sinty, Manuši, Ži, Kale a další Eh, skupiny obyvatel, které eh, cestují, žijí eh, takovým cestovatelským způsobem života. Celkem to je 1,2 populace Evropské unie, neboli 6,2 miliony osob. Je to největší nebo nejvýznamnější etnická menšina v Evropě. A jejich velká většina, asi 80-85%, jsou evropskými občany. E, Na základě hodnot, které jsou vepsány do našich smluv, musíme tyto principy také dodržovat a dohlížet tím, aby byly dodržovány, aby tedy práva z nich vyplývající byla plněna. A aby byla plněna i mm, s ohledem na tyto menšiny. Nyní bych chtěl zdůraznit několik bodů. Šest konkrétně. Za prvé, eh, lituji nedostatku pozornosti inkluzi Romů vy jste hovořil o tom roce 2007-2013. následujícím strategickém rámci Evropské unie, o kterém budeme záhy diskutovat, musíme zajistit, abychom lépe zhodnotili ty potíže, se kterými se inkluze počítá, eh, potýká protože tato eh, populace je nyní eh, marginalizována. Za posledního programového období jsme do všeobecného finančního nařízení CPR začlenili už určité prvky, jako například eh, aspekty související s, s marginalizovanými eh, společenstvími. Nicméně ve strukturálních fondech a investičních fondech musíme jít do větší hloubky. Já bych chtěl také vybídnout komisi, aby vytvořila specifický eh, fond zaměřený na eh, romskou komunitu či na další marginalizované komunity, které dříve neexistovaly. A to proto, abychom eh, v celé EU a konkrétně v nových českých státech mohli bojovat proti diskriminaci po všech stránkách i administrativní. A chci také vybídnout české státy, aby lépe definovaly osoby, které jsou znevýhodněné a aby mimořádnou pozornost věnovali romské populaci eh, s ohledem na eh, eh, využívání evropských prostředků. K tomu je zapotřebí mít relevantní statistické údaje od členských států. Prozatím toto nemáme, což nám značně komplikuje naši úlohu. V pracovním dokumentu také poznamenávám s lítostí, že Eh, složitost využívání fondů eh, z fondu soudržnosti eh, komplikuje využití prostředků na inkluzi Romů a rád bych, aby komise umožnila zjednodušení využívání těchto prostředků za daným účelem. My jsme ještě oficiálně neobdrželi eh, další vyjádření komise, ale myslím, že experti již na tom pracují. Také chci navrhnout, abychom zanalizovali reálný dopad eh, vnitrostátní eh, příslušné legislativy a abychom identifikovali, kde je zapotřebí posílit kapacity a zaměřit se na tyto projekty. Je zapotřebí svým způsobem vybírat projekty a navrhuji několik navrhuji, abychom měli flexibilnější eh, kritéria výběru. Také eh, je zapotřebí zabývat otázkou eh, bydlení, vzdělávání protože to jsou také prvky, které přispívají k exkluzi neboli k, k vylučování eh, této skupiny Romů eh, ze eh, společnosti. Je tedy zapotřebí vytvořit skutečnou evropskou strategii zaměřenou na inkluzi Romů prostřednictvím Evropského akčního plánu, který bude připraven a aplikován na všech jednotlivých administrativních a politických úrovních. A já si myslím, že takováto strategie, která bude celoevropská a bude se zaměřovat na integraci eh, Romů, eh, je potřebná a že Evropský parlament by k ní zásadním způsobem měl přispět. Děkuji. Uh, děkuji vám, pane Omaří, za to, že jste eh, s touto zprávou založil jako ob, naložil jako obvykle velmi pilně. A nyní máme další poslankyni a řečnici. Děkuji vám, pane předsedo, a srdečně děkuji účetnímu dvoru za zprávu, která je velmi kompletní a velmi zajímavá a děkuji vám eh, také, pane zpravodaji, eh, za návrh zprávy. Přičemž většinu toho, co je ve zprávě uvedeno, sdílím. Pro Romy eh, existují zejména strukturální fondy a také specifická doporučení pro členské státy a to zajišťuje um, správné kroky a dokazuje to také, že Evropská unie si uvědomuje, že u této menšiny se vyskytují specifické problémy, které je nutno e, řešit. Zvláštní zpráva účetního dvora a také zpravodajové poukazují na to, že chybí data a e, ukazatele, což také brzdí provádění projektu, ale nescela souhlasím s panem zpravodajem, když požaduje harmonizovaná statistická data, evropský plán nebo specifický evropský fond, protože situace e, Romů v Evropě eh, se velmi různí a také jejich potřeby eh, jsou velmi rozmanité a eh, různí se zemi od země. Jednotný přístup by tedy mohl negovat národní danosti. Nicméně souvisím s tím, že dobré a špatné praktiky je nutno porovnávat a to se týká země, zejména těch negativních zkušeností v některých členských státech, protože pro budoucí vývoj je nutné přesně vědět, co fungovalo a co nefungovalo, tak abychom neopakovali neustále ty též chyby ale eh, existují dostačující právní předpisy eh, k potírání diskriminace. Existují také dvě příslušné směrnice. Jediné, co musíme učinit, je vyzývat členské státy, aby eh, tyto směrnice prováděly a mm, nevydávali stále nové a nové předpisy k vytvoření společného Evropského fondu. I tady musím říci, že jsem konzultovala téma s několika nevládními organizacemi, zejména španělskou nadaci pro cikány a všichni se domnívají, že by to mohlo být dokonce kontraproduktivní, zejména proto, že členské státy by se tím vyvlékly z přímé odpovědnosti. Už nyní existují specifické eh, finanční možnosti, které by mohly být ještě doplněny Evropským sociálním fondem. To vše jsou prostředky určené na sociální integraci Romů a navíc existují i obec jasná a specifická opatření k integraci Romů. Považuji za velmi důležité zejména dostat děti do škol. To je pro mě vůbec to nejdůležitější, protože by to mělo pozitivní dlouhodobé výsledky. Budou-li děti docházet do škol, budou nejenom lépe vzdělané a lépe zaměstnatelné, ale budou již e, časně integrovány do společnosti a budou tak lépe překonány stereotypy a předsudky. To není tak snadné, proto musí všechny členské státy dělat více pro dosažení tohoto cíle. Ve Španělsku máme s tím konkrétní výsledky a zkušenosti. Když navštěvují děti školy, tak se zlepšují jejich budoucí eh, perspektivy pro život. A proto je důležité spolupracovat s nevládními organizacemi, eh, zejména s těmi, které se specificky zabývají eh, Romy a starají se o jejich integraci eh, do světa zaměstnanosti. Děkuji. Nyní má slovo paní Ayala Sender. Děkuji vám, pane předsedo. A srdečně děkuji také účetnímu dvoru za zprávu. Zpráva se týká choulostivé prá- eh, choulostivého tématu a přitom je velmi eh, kompletní oblasti dat to souhlasí, máme velmi složitou situaci, ale na druhou stranu musíme zohlednit i problematiku sběru dat. Srdečně také děkuji eh, kolegovi Omaržímu za zprávu, která je velmi obsáhlá a eh, mohu eh, se připojit k tomu, co uvedla právě kolegyně. Totiž ve Španělsku jsme učinili ty též zkušenosti. A s ohledem na zprávu účetního dvoru chce vyjádřit lítost nad tím, že e, jsou zde popsány pouze čtyři země, a sice ty, kde existují e, velská společenství Romů, a to znamená, že na jedné straně má zpráva velký význam, ale na druhou stranu to brání tomu, aby abychom um, identifikovali problémy i v jiných nezmíněných zemích. Nejenom ty čtyři zmíněné země mají problémy eh, s Romy a proto potřebujeme takovou to analýzu pro celou Evropu. Zmíněné problémy také ukazují že národní eh, styčné eh, úřady v jednotlivých zemích nejsou dostatečně známy nebo neposkytují eh, požadované informace a proto moje frakce požaduje, aby se dělalo více pro tato styčná místa, styčné úřady na úrovni národních států. A potom, pokud jde o údaje, podporuji výhradu kolegyně. Na základě našich politováníhodných eh, zkušeností víme, že když se snažíme eh, Romy identifikovat, pak se to nevždy podaří, protože eh, tito lidé se nevždy hlásí ke své identitě a proto nám chybí data. A na tomto místě bych chtěla konkrétně vyzvat komisi, aby navazovala kontakty a těsně spolupracovala s romskými svazy a združeními. Ty totiž existují a e, pracují již drahnou dobu a e, jsou z to dodat specifické informace, které jsou důležité e, pro přístup ke komunitě, která na straně jedné musí být lépe integrována, zejména podporou školní docházky dětí a musíme tedy tuto integraci dále podporovat na základě pozitivních příkladů, které již existují. Romská združení eh, jsou stále viditelnější, musíme je proto podporovat. Ale bez ohledu na to potřebují i mnoho respektu a citlivého přístupu, aby integrace byla završena úspěšně také v oblasti eh, lékařské péče, vzdělávání a výcviku Eh, odborného vzdělávání eh, musí platit ty též principy jako ve vztahu k ostatním občanům. Nesmíme eh, Romy pouze identifikovat, když jde o negativa. Děkuji, Ines. Teď dám slovo komisi. Yes. Tak prosím pana kolegu z komise, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji panu Omarjimu, panu zpravodaji, děkuji paní Ayala Sendre i paní López za jejich komentáře k této důležité oblasti. Také chci poděkovat panu Gretenovi za tuto zprávu o integraci Romů. Tady zazněla doporučení, která vítáme. Hlavně děkujeme za to, že konstatujete, že komise doznala značného pokroku v oblasti podpory integrace Romů. Integrace Romů jako taková je ale odpovědnost členských států a samozřejmě komise k tomu přispívá, protože je třeba opírat se o tři pilíře, o právní bázi, finance a politiky iniciativy, iniciativní politiky. Některá eh, doporučení od účetního dvora, některá doporučení eh, přišla od kolegů poslanců. Právní báze se hlavně týká principu nediskriminace. Tady komise monitoruje efektivitu transformace a transpozice a tady jsme za, začali dvě řízení pro porušování smluv. Pak, co se týká rozvoje iniciativních politik, Tady máme novou rámcovou strategii pro integraci Romů a mladých Romů do roku 2020. To se opírá o ty společné principy na základě Evropské platformy pro Romy. A pak samozřejmě potřebujeme explicitní opatření pro tuto oblast. Co se týká rámce a návrhu toho rámce pro integraci Romů, je třeba kombinovat zdroje a kompenzovat eh, znevýhodnění, jímž Romové čelí. Je třeba tady mít spojený přístup, je třeba zlepšit bydlení, přístup na trh práce, zdravotní péče a vzdělávání. Také je třeba každoročně podávat zprávu a posuzovat eh, vývoj situace v jednotlivých členských státech. Nejnovější, bez ohledu na nejnovější zprávu, vidíme, eh, ta poslední zpráva byla zveřejněna v červnu 2016. Jak víte, co se týká rámce evropského semestru, tak komise vydala specifická doporučení pro členské státy, kde se hovořilo o těch nejaktuálnějších výzvách. Bylo tam pět které souviselo s vzděláváním. Dále zaznamenáváme zásadní vývoj v této oblasti. V roce 2014 jsme do dopracovali se k naprosté schodě v tom, jak by financování mělo probíhat. Proto integrace Romů by měla se opírat o ten specifický rámec v rámci specifických investičních rámců. Pak jsou tady samozřejmě podmínky platí, platné pro integraci a nediskriminaci. Je třeba, abychom do konce tohoto roku viděli výsledky a pokud se jich nepodaří dosáhnout, tak komise využije regulačního rámce k prosazování. Další případy je třeba využívat všech dostupných potenciálů a máme důvěru v to, že budeme postupovat podle předpisů a předpokládáme, že členské státy budou také tak postupovat. Samozřejmě musíme podpořit eh, občanskou společnost, kontaktní místa pro Romy a v kvantitativní oblasti jsme zaznamenali nárůst zdrojů na integraci z 11,5 miliard eh, v té finanční eh, v tom období od eh, roku 7 do 13 na 29 miliard. Viděli jste, že v podstatě došlo ke zdvojnásobení objemu prostředků určené na integraci Romů do roku 20 2020. Ta částka se soustředí především na investiční priority, socioekonomickou integraci a podporu občanské společnosti. To jsou priority, které eh, probíhají v těch členských státech z nichž každý dostal specifické doporučení. Navíc máme 407 milionů na potírání jakékoliv diskriminace. A tady jsme také zaznamenali nárůst z 18,5 miliardy na 21 miliard na vzdělávání, zdravotní péči, péči o malé děti, bydlení a začlenění do infrastruktury. Také máme další zdroje, jako Fórum pro práva a občanství a ty peníze mají podporovat projekty nediskriminace to je doporuč, dopro, doprovázeno dalšími rozhodnutími komise. Jde také e, o peníze z prostředku EFSI pro vzdělávání. Když se podíváme na indikátory pro roku 2020, tak jedno ze zlepšení v tom rámci 2014 až 2020 je to, že jsou neustále sledovány indikátory eh, využití eh, marginalizovaných a znevýhodněných skupin. Všechny tyto číselné údaje eh, které získáme v roce 2016, se projeví ve zprávě o těch marginalizovaných a znevýhodněných skupinách populace a z toho 227 tisíc je specificky určeno pro hledání pracovních míst, profesní vzdělávání lidí z těchto marginalizovaných skupin. Víme, že mnohé dělají členské státy a je to aktivitami komise doplňováno. Samozřejmě, eh, co pochází od komise, to je aktivita, kterou zmínil eh, jak pan zpravodaj, tak i někteří řečníci. Tady jsou statistické údaje související s etnicitou. To prostě v mnoha zemích není možné podle tamních právních předpisů zjišťovat. Stejně tak jsou tu to právní omezení plynoucí z předpisů na ochranu osobních údajů. Na sám závěr bych řekl, že mnohého se v minulosti již udělalo. Máme solidní, pevný fundament pro eh, postup práce do budoucnosti. Děkuji vám. Děkuji vám za tuto obsáhlou informaci ze strany komise. Teď se vrátíme ke kolegovi, který zastupuje účetní dvůr, k jeho závěrečným poznámkám. Já bych chtěla především poděkovat vašemu zpravodaji. Mohu konstatovat, že naše názory jsou do značné míry e, stejné, až shodné. A chtěl bych se vrátit k těm navštíveným státům. Ano, my jsme kromě jiného navštívili Německo, Velkou Británii a kromě těch čtyřech e, citovaných e, zemí. Ale na jedné straně Váš výbor Evropský parlament nás žádá, abychom přednesli zprávu rychle v rámci e, eh, 13 měsíců. A na druhé straně potřebujeme výkonnostní audit, který nám působí e, problémy. E, Eh, takže eh, já bych byl rád, abychom měli jasné výsledky a chci vás ujistit, že jsme navštívili i Slovensko, Francii, eh, kromě toho Německa a Velké Británie také Řecko. Takže pak tam jsou čtyři země, které byly konkrétně auditovány a kromě nich jsme byli v kontaktu s dalšími pěti členskými státy. Co se týče statistiky, ano, to je mm, Eh, obtížná otázka. Na jedné straně potřebujeme důvěryhodné údaje a na druhé si uvědomujeme, že alespoň v některých členských státech diskriminace je ještě eh, významnější. Eh, netýká se jen Romů. Uvědomujeme si, že zde mohou být ještě další doporučení, Ehm, děkuji, paní López Fontane. Ehm, je zapotřebí diskutovat o přístupu ke školství u romských dětí a eh, jakým způsobem integrovat eh, romské komunity do eh, společnosti. Nicméně chci poděkovat nejen panu zpravodaji, ale také všem poslancům, kteří přispěli do této diskuze. Děkuji vám. A nyní přám slovo panu Omarjimu, aby uzavřel tuto rozpravu. Děkuji kolegům, kteří přispěli do této diskuze. Děkuji vám za vaše příspěvky a poznámky, jsou velice zajímavé v podstatě eh, mohu konstatovat, že se shodneme. Eh, v některých eh, bodech musíme říci, že mm, se jedná o složité situace, jak už zde bylo vysloveno. Já jsem si také kladl otázku ohledně statistik, které v některých členských státech by mohly působit potíže. Nicméně v tuto chvíli nemůžeme dále rozšířit ještě tyto cíle týkající se eh, inkluze na základě toho, co eh, vidíme jako údaje. Co se týče boje proti diskriminaci, eh, je to určitá realita, která není dostatečně signalizována, patřičně se o ní nedozvídáme. A velice často v některých státech lidé nechodí na policii to oznámit. Takže musíme na jedné straně vidět, že na evropské úrovni dochází k velkému pokroku, například na legislativní, normativní úrovni, ale také musíme si být vědomi toho, že tu jsou určité potíže e, přímo na místě, konkrétně v některých členských státech. E, Určité členské státy e, také už uskutečňují některé e, legislativní prvky Eh, zaměřené proti eh, diskriminaci. Eh, musíme ale uvažovat také o možné institucionální diskriminaci. My musíme v Evropské unii uvažovat nejen o romské populaci, ale také o dalších kategoriích populace. Chci ještě jednou poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky a e, velice rád s ním budu diskutovat, abychom tu naši pozici mohli lépe ještě detailně prohloubit. E, ještě někdo velice krátce? Ano. Paní Ayala Sender, já jsem e, si přála, abychom poznamenali, že kolegové z Národní fronty kteří měli veliký zájem o romské otázky, tu nejsou přítomni při této rozpravě. to není jen, co se týče tohoto bodu na pořadu jednání, to se týče dalších bodů také. Ehm, děkuji vám, pane Omarji. Nyní se budeme zajímat poslední bodu na pořadu jednání a to je zvláštní zpráva Evropského účetního dvora ohledně humanitární pomoci obyvatelstvu zasaženému konflikty v africké oblasti Velkých jezer. Nyní ehm, přijde, ehm, přijde kolegové z výboru DV ale jako první promluví pan Pinkston z účetního dvora, prosím. Thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za pozvání. Pane předsedo, vážení členové Dovolte, abych představil audit ve třech bodech. Rád bych eh, započal globálním eh, pohledem na situaci, za druhé, o čem ten audit byl a za třetí, jaké jsou naše nálezy. Začal bych prvním bodem, globální obrázek. Audit se týká humanitární pomoci v šesti zemích oblasti Velkých jezer, jak ji říkáme, v oblasti, eh, pardon, v časovém rozmezí 2011 až 2015 eh, celková finanční částka vynaložena eh, na humanitární účely asi 60 milionů ročně, takže dohromady 300 milionů jak byly finanční prostředky vynaloženy víceméně 50% ku 50% skrze organizace OSN a druhá polovina eh, prostřednictvím nevládních organizací a pak eh, také mnohé z využitých prostředků bylo eh, subkontrahováno a pak ještě jednou, takže několikrát subkontrahováno. Pokud jde o témata, jde o e, účinnost a hlavní otázkou je, zdali komise účinně řídila humanitární pomoc v regionu Velkých jezer. A máme tady několik podotázek, jednak o prioritách jestli byly vytyčeny správně, o monitorování, kontrole a pak jestli byly, bylo dosaženo cílů či nikoliv. Takže k výsledkům, co jsme zjistili a skutečně se pokusím vypíchnout to, co je po mém soudu to nejdůležitější. Celkový eh, soud je pozitivní a eh, budu citovat ze zprávy, humanitární pomoc eh, populaci zasažené konfliktem v oblasti Velkých jezer byla obecně za to dobře řízená komisi my eh, hovoříme tady o tom eh, obecně a nikdy ne stoprocentně. To je vlastně naše specifikum. Pokud je o přidělování fondů, a specifika. Zjistili jsme, že dochází, nebo že, se, že je tady nedostatek adekvátní dokumentace, což znemožňuje eh, posoudit eh, srovnatelné výhody návrhů předložených komisí. Eh, takže má komise dostatek informací k dispozici? Ne, nemá, či neměla. A to mě přivádí k klíčovému bodu podle mého názoru auditu a jeho výsledku. Najdete tam e, o tom dva odstavce ve zprávě a já se pokusím to okomentovat. Je to odstavec 30 a 31. Takže velkou otázkou je, jak e, bylo využito, jak byly využity evropské fondy. A můžeme v posledku říci, e, kolik Eh, finančních prostředků daňových poplatníků doputovalo až ke konečným příjemcům, to znamená uprchlíkům. Můžeme to vít? Ne, nemůžeme. Může to komise vědět? Ne. Víme, že služby zaplacené evropským daňovým poplatníkům eh, eh, evropskými daňovými poplatníky byly doručeny takže byly zajištěny v terénu, ale nemůžeme se dohadovat o procentu těchto fondech, které byly přímo vynaloženy pro uprchlíky a o procentech finančních prostředků, které putovaly jinam. O tom žádné závěry činit eh, nemůžeme. Takže odpočty pro subdodavatele a dodavatele, režie a tak dále, ty jsou dárci neznáme. To je jeden eh, z klíčových bodů a zjištění. Takže myslím, že musíme zajistit, aby maximum těch částek vždy doputovalo k těm potřebným. To je někdy problematické. A skutečně Spolu s auditním týmem naléhám na to, abychom získali veškeré údaje o režijních nákladech eh, což jde potom na vrub subdodavatelů OSN a pak výboru pro uprchlíky a tak dále. Bylo nemožné od nich získat přesné částky, přesná čísla. Víme tedy přesně, kolik, jaký podíl peněz daňových poplatníků Evropy dosáhne až eh, příjemce, konečné příjemce, tedy uprchlíky, ne, to jsme se nedozvěděli. Tolik tedy k účinnému využití pomoci. My jsme již eh, své zneklidnění vyjádřili v jiné zprávě, eh, kde jsem byl také zpravodajem z roku 2011. Určitě si někteří na to vzpomenou. Byla to jedna ze dvou zpráv OSN a e, byly to tedy finanční prostředky, které e, protekly e, organizaci OSN a byly také určeny pro země sužovány konflikty. Když se když si vzpomenu na článek v Sunday Times od komisařky Georgievy v květnu 2015, tak bych rád citoval z tohoto jejího rozhovoru ve vztahu k OSN. Řekla, cituji, můžeme získat navíc jeden miliard a doručit je e, potřebným tím, že snížíme režijní náklady o 35 e, Je to výzva, ale věřím, že je to dosažitelné, proveditelné. To znamená, že místo předsedkyně komise Eh, je zcela stejného názoru jako eh, my. To znamená, režijní náklady nejsou dostatečně transparentní a pokud jsou známy, tak jsou příliš vysoké. To je jeden z dvou hlavních bodů zprávy. Takže myslím, že tady musíme ještě mnoho dohánět, ale myslím si, že Evropská unie a Evropská komise by měly být méně pasivní, naopak měly by více vyžadovat v tomto ohledu. Je to otázka dávání a braní a myslím, že e, evropský daňový poplatník tady dává hodně, aniž by e, za to požadoval dostatek e, zpět. Další body se týkají kontroly, monitorování Eh, závěr je, že to je pozitivní. Určité prodlevy se vyskytly ve výkaznictví nebo podávání zpráv eh, některými agenturami, ale jinak je to v pořádku. A poslední bod, jestli projekt dosáhl svých cílů, ano, celkem za to eh, projekty eh, vedly ke kýženým eh, výsledkům. Takže výsledky se dostavily a humanitární pomoc byla poskytnuta efektivním způsobem. A závěrem chci říct, že vítáme velmi pozitivní reakci Evropské komise na naše doporučení a chtěl bych také poděkovat eh, vašemu zpravodaji, panu Pochemu, za jeho, a to je, myslím, to Eh, eh, nejmenší, co lze říci za jeho velmi rozsáhlou zprávu. A já děkuji eh, vám, pane předsedo, za pozornost a pozornost všech členů. Děkuji vám. Děkuji vám. Hned předám slovo panu Pochemu, který je zpravodaj a pak se budeme věnovat. Prosím, máte slovo. Vážená paní, vážený, vážený pane předsedající, vážený pane Pinkstene, kolegyně, kolegové, Lindo, Ehm, v první řadě bych rád poděkoval panu Pinkstonovi jeho týmu za eh, velmi precizní a vyváženou eh, zprávu. Eh, jsem rád, že zpráva účetního dvora ukázala, že navzdory mimořádně složitým podmínkám v terénu dochází k poměrně efektivnímu čerpání finančních prostředků Evropské unie vynakládanými na humanitární pomoc v oblasti Velkých jezer. Samozřejmě, že z pohledu kontrolního výboru budeme vždy žádat, aby se některé věci zlepšovaly. Vždy budeme upozorňovat na chyby, ale speciálně v oblasti eh, regionu Velkých jezer je nutné mít na paměti eh, zcela konkrétní eh, možnosti lidí, kteří se pohybují v nebezpečných místech a musí čelit, čelit řadě nepředvídatelných událostí. V červnu jsme přijali velmi kritické usnesení ohledně humanitární situace v Demokratické republice Kongo Ehm, na základě tohoto usnesení potom byla uskutečněna v září mise parlamentní do východní oblasti Konga. Výsledkem této mise se, ukazuje, se ukazují na vysídlování desítek tisíc eh, obyvatel eh, v důsledku působení ozbrojených skupin, které napadají vesnice a terorizují jejich obyvatele. Příkladem může být koňská provincie Severní Kivu, kde v srpnu tohoto roku při útoku skupiny ozbrojenců zahynulo nejméně 45 lidí, včetně několika dětí. Řešení této situace nebude možné bez vzájemné spolupráce mezi koňskou vládou, sousedními zeměmi a humanitárními eh, organizacemi mezinárodního společenství. Velice důležitá je také role Evropské unie. Její výdaje na humanitární a rozvojovou pomoc ovšem mohou být efektivní pouze za podmínky, že Evropská unie bude zastávat koherentní přístup i ve svých dalších politikách, eh, včetně zemědělské, eh, obchodně rozvojové či klimatické. Eh, stručně jenom k dvěma bodům, které jsem identifikoval ve své zprávě. Jedním z dlouhodobých, jednou z dlouhodobých komisních priorit je propojení pomoci obnovy a rozvoje, linking relief and rehabilitation with development. A jedná se o přístup, který zefektivňuje vynakládání prostředků EU Nicméně jeho použití je do značné míry limitováno eh, místními eh, podmínkami. Ve svých doporučeních navrhuji komisi vytvořit jakousi mezi eh, servisní platformu, v jejíž rámci by se mohly identifikovat potenciální programy rozvojové a humanitární pomoci, které by na sebe navazovaly. Je důležité zajistit plynulý přechod mezi krátkodobou humanitární a dlouhodobou rozvojovou pomocí, neboť pokud se takový přechod či propojení nezdaří, eh, může to mít téměř fatální následky, eh, pokud eh, o ekonomické efektivitě v podstatě nemluvě. Příkladem může být situace, ve které se ocitl doktor Mukwege, nositel Sacharovovy ceny za rok 2014, který byl po přesunu finančních prostředků z humanitární pomoci na rozvojovou nucen v praxi Eh, u pacientů rozlišovat mezi akutními a chronickými případy. Mezera vytvořená touto změnou může mít potom velice hluboké následky. Ehm, audit účetního dvora rovněž odhalil nedostatky v systému podávání finančních zpráv eh, ze strany partnerů Evropské unie, eh, kteří využívají naše finanční zdroje. Zejména se to týká mezinárodních organizací a Organizace spojených národů. V tomto ohledu apeluji na Evropskou komisi, aby zlepšila transparentnost eh, systém raportování eh, a zejména trvala na dodržování termínu odevzdávání zpráv i na jejich přesnost, co se týká eh, finančních dat. Bez ohledu na to, že komise má systém pravidelných zpráv za kratší časové úseky, což umožňuje zejména operativní reakci, jsem přesvědčen, že bez včasné analýzy těch dlouhodobých výročních zpráv je ohrožena efektivita střednědobých rozhodování především manažerských eh, v tom území. Závěrem bych chtěl ještě krátce zmínit, že mě překvapilo, že dle nálezu Evropského eh, účetního dvora komise neposuzuje celkové plnění plánu provádění humanitární pomoci Eh, takzvaný HIP. Eh, to samozřejmě znamená, že neexistují podklady pro mezinoční srovnání ani příklady dobré praxe. A byl bych rád, kdyby v tomto ohledu se do budoucna eh, komunikace mezi komisí a účetním dvorem zlepšila, tak aby komise realizovala ta doporučení účetního dvora v tomto ohledu. Děkuji, děkuji za pozornost a budu rád za vaše příspěvky. Taky Miroslav uh, Linda. Děkuji Miroslavě Lindo, vím, že musíte hlasovat. Chcete teď hned hovořit? Dobře. Já tu mm, sice eh, nemám teď mnoho kolegů, ale je to také administrativní eh, stav. Co se týče této zprávy, já jsem tam sama jela do oblasti Velikých jezer naše politická skupina má mimořádný zájem ohledně humanitární krize v této oblasti Velkých jezer. A jak už bylo vyřčeno, máme velice kritické usnesení v Evropském parlamentu, které bylo přijato v červnu. Podmínky eh, v táborech pro tyto vnitřní vysídlence jsou strašlivé. Na tento konflikt se stále více zapomíná ve světě, protože ve světě je takových konfliktů, eh, že se tento již eh, opomíjí, zapomíná se na to, co se stalo v oblasti Velkých jezer. Jsem velice ráda, tedy tomu doporučení číslo 8, pan Spravy to právě zmínil, je tu totiž potřeba eh, zaměřovat se právě na tu společnou relief, rehabilitation ehm, a development Eh, při eh, rozdělování humanitární eh, pomoci si musíme být vědomi, že se jedná jen o okamžitou pomoc, která řeší současné okamžité potřeby, nikoli však například vzdělávání dětí. Například jsme navštívili nemocnici s Primoflegem, který byl nositelem ceny v loňském roce. Eko například poskytuje eh, prostředky eh, na naléhavé potřeby, jako, jako pomoc ženám, které byly znásilněny, aby eh, se jim dostalo ošetření. Nicméně zapotřebí rozvíjet skutečnou nemocniční službu, je zapotřebí dlouhodobě investovat do nemocnice v dané oblasti. A tyto další věci také zapotřebí řešit. Naši pomoc musíme lépe propojit Víme, že je více oblastí, které eh, trpí eh, katastrofální situaci, takže čím lépe se nám podaří propojit naše prostředky, eh, tím lépe. A také daňoví poplatníci by měli vědět, že jejich prostředky se dostanou skutečně ke svému cíli a celkové náklady, od nižších konkrétních detailech já teď přesně nevím, protože ty provozní náklady myslím, že jsou mnohem vyšší v té oblasti, protože ta oblast je velice nebezpečná pro všechny, kdo tam pracují. Eh, už jenom, aby se tam vypravili, je velice obtížné aby se tam dostali. Eh, velice obtížně tedy můžeme eh, porovnat provozní náklady a takové ty celkové administrativní náklady eh, v zemi, kde eh, například eh, byl nějaký hurikán se situací v oblasti Velkých jezer. Humanitární pracovníci také potřebují poživot určité ochrany. Děkuji. Lindo za to, že jsi také přispěla. Co nám k tomu řekne komise? Myslím, že pan Gimauru tu je za komisi a budou tam něco chtít říct. Je to tak? Ne? Vy paní? Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedající. Já jsem Marko Banegali eh, z DGFK eh, a já bych chtěl poděkovat především panu Pinkstenovi z účetního dvora za tuto zprávu a také panu Pochemu, který je zpravodajem k této věci. Co se týče komise, byl bych rád, abych mohl vyjádřit poděkování za vynikající spolupráci. Byla uspořena celá řada různých setkání, výměn, které vedly k tomu, že jsme mohli mm, si přečíst tuto zprávu, eh, která je takovým eh, pozitivním směrem, takovým pozitivním závanem, jak už bylo řečeno. Je to příklad spolupráce a důvěry mezi eh, pracovníky Učetního dvora eh, Evropského parlamentu, eh, komise dalších institucí. Co se týče humanitární pomoci v této konkrétní oblasti a obecně toho, jak byly implementovány tyto prostředky, bylo obecně řečeno, že byly implementovány efektivně hovoříme o oblasti, která je oblastí konfliktní. Eh, region Velkých jezer není eh, snadným místem pro provozování nějakých činností nebo asistování tamní populaci. Některá zjištění, na které zpráva upozorňuje, se týkají konkrétně této oblasti nebo podobných eh, typů oblastí. Nejsou však eh, aplikovatelná stejnou měrou na jiná místa na světě, eh, například na místa, eh, kde lze lidem pomáhat mnohem snadnějším nebo relativně snadnějším způsobem. A proto mohu jen potvrdit, že celá řada těchto poznámek je zcela pertinentních a lze je aplikovat všude například to, to sepětí s daným místem, tedy s tím daným příjemcem a e, také souvislost mezi tedy relief, e, development and rehabilitation protože musíme zajistit především zajistit zásadní podmínky, určitou stabilitu, určitou bezpečnost, aby prostředky věnované na tento eh, rozvoj, eh, rehabilitaci a poskytnutí úlevy by neměly patřičné výsledky. Komise vítá tuto zprávu, jak už jsem uvedl, podle nás to je pozitivní zpráva, ale také mm, z ní můžeme převzít celou řadu prvků, které lze ještě dále rozvít eh, do strategií. Podle nás nejde o to, abychom měnili způsob, kterým funguje obecně echo v této oblasti nebo v jiných oblastech. Jde spíše o to, abychom zlepšili situaci, abychom zdokonalili, posilnili určité prvky. Jak jsem se o tom již také zmínil, úplně souhlasíme s tím, že lze zlepšit způsob, jakým hodnotíme určité návrhy v té samotné fázi eh, hodnocení návrhu a abychom jasně sdělili tedy, jaké projekty eh, nedostanou toto financování, také abychom dokázali lépe identifikovat eh, náklady jednotlivých návrhů, mm, Mm, neschodneme se úplně v tom, že se nám nepodařilo identifikovat jednotlivé eh, prvky zapotřebí relativizovat trochu, podívat se na to z většího odstupu. My totiž nevíme, kolik těch finančních prostředků jde až konečnému příjemci, protože tu jsou různé způsoby výpočtu eh, také těch eh, provozních a administrativních nákladů, takže my máme standard nepřímých nákladů 7%, ale také eh, je zapotřebí hodnotit to, co jsou způsobilé náklady v jednotlivých fázích toho projektu hodně závisí na druhu projektu, na, na druhu toho zásahu, eh, v jakém prostředí se ten projekt provádí. Některé náklady jsou prostě vyšší v určitých oblastech, ať už je to kvůli dopravě, eh, Například může být problematičtě si do určité oblasti dostat, je z bezpečnostního hlediska něco může být složitější eh, a tak dále. Rád bych zdůraznil, že komise nezačala pracovat na těch zlepšení nebo těch osmi doporučeních, které byly, eh, která byla formulována eh, v této zprávě, mm, protože komise už eh, na něčem pracuje. Už se tím zabývá určitou dobu, alespoň v některých aspektech, které byly zmíněny. Například teď se zabýváme jednotlivými doporučeními, tak jak byla formulována. Něco je pro nás snadné dosáhnout, protože něco už je téměř implementováno nebo už je mm, úplně implementováno eh, a jiné, jiná opatření budou, využovat, eh, budou potřebovat intenzivnější práci, budeme potřebovat větší koordinaci s jednotlivými aktéry. Eh, například s kolegy z DEVCO nebo z OSN. Chci vás ale ujistit, že je samým jádrem naší práce transparentně spolupracovat s celou rodinou organizací OSN, také s dalšími mm, aktéry, jako jsou nevládní organizace například. Eh, nemůžeme jednostranně změnit situaci eh, například eh, eh, ty projekty, které již běží, nicméně můžeme žádat o větší transparentnost a nemůžeme toho ale dosáhnout eh, okamžitě. Ještě jako poslední poznámku bych chtěl přednést, že tato zpráva také byla diskutována v kontextu rady. A pokud se neplat, projektu dnes budou eh, eh, předneseny návrhy závěru rady a ty potvrzují celkové směřování zprávy i to, co tedy bylo provedeno eh, a co je zapotřebí ještě zlepšit. Možná pan Pinkston by chtěl ještě něco říci. Prosím. Ano, pane předsedo, jelikož se blíží čas oběda, budu stručný. V podstatě nemám co dodat k tomu, co již eh, řekla předsedkyně rozvojového výboru, pokud jde o propojení tedy rozvojové pomoci a humanitární pomoci. Není nutno to opakovat. Samozřejmě, že souhlasím, že eh, Eh, pokud je o režijní náklady, musíme brát v potaz ty mimořádně zvláštní eh, okolnosti. Tady plně souhlasím, ale eh, jestliže komise tvrdí, že má číselné údaje, má data a ví, jak vysoké jsou režijní náklady, tak chápu, že možná nejsou zcela ochotní ta čísla sdělit ale my dobře eh, chápeme situaci. My jsme eh, navštívili eh, tábory, známe situaci v terénu a víme velmi dobře, že ty okolnosti jsou tam nesmírně obtížné. To znamená to sedmiprocentní pravidlo nemusí být nutně v tomto případě vytesáno do kamene. Ale máli komise ta čísla, pak eh, se domnívám, že vůči parlamentu nepostupovala zcela transparentně, i když jsou ty náklady vyšší, tak myslím, že by to mohlo být transparentnější. Jde konec konců o peníze daňových poplatníků a daňový poplatník má právo vědět, kolik jeho peněz putuje eh, k těm uprchlíkům, kteří tam živoří v naprosto otřesných podmínkách. Takže tady by se mohlo jednat o nedostatek transparentnosti ze strany komise vůči parlamentu. Eh, já se domnívám eh, jako eh, zástupce účetního dvora, že toto by mělo být vyřešeno, vyříkáno mezi parlamentem a komisí. Já vám děkuji a děkuji i za komentáře. Já děkuji vám a nakonec slovo má opět pan zpravodaj Poche ale eh, myslím, že ta debata ukázala, že eh, účetní dvůr eh, předložil zprávu velmi vyváženou. Jenom si nejsem jistý v jedné věci, zda můžeme percentuálně vyjádřit náš požadavek na, nebo požadavek ECA a komise na snižování režijních nákladů v tak složité oblasti, jako je humanitární pomoc v takhle konfliktně nebo válkou postižených regionech. Každopádně velmi děkuji jak komisi, tak účetnímu dvoru za velmi konstruktivní práci. Čekal jsem, že ta situace v oblasti finančního reportování v této oblasti bude mnohem složitější. Okay, thanks. No, uh, uh, can I thank the, the Commission, um, the court? Děkuji tedy všem, eh, panu Pinkstonovi i panu Pochemu a všem, kdo přispěl do diskuze. Eh, myslím, že už jste eh, hovořil, proto teď uzavřu tento bod a teď bod různé, do něj nic nemáme, takže tím to končím toto zasedání. Přeji příjemný zbytek dne.